Well, friends, we'll start. Přátelé, zahájíme eh, toto zasedání, veřejné slyšení o problematice uprchlíků, sociální inkluze a možnost jejich uplatnění na trhu práce. Takže zahajuje naše zasedání. Většina z vás musela urazit dlouhou cestu sem do Bruselu Eh, a rovněž jsou přítomni členové eh, Evropského parlamentu a tohoto výboru. Toto bude eh, hlavní náplň dnešní diskuse v Evropském parlamentu. A evropský systém na jakékoliv úrovni o tom diskutuje ze zcela zjevných důvodů, protože můžeme vidět, že potřeba eh, reagovat je mimořádná, tlak eh, týkající se uprchlíků je mimořádný a tlak na členské státy je mimořádný. A my jsme vlastně nejednal, se nezaobírali koherentním způsobem uprchlickou krizí a řekla bych, že jsme se tím nezaobírali ani lidským způsobem. A proto jsme organizovali toto veřejné slyšení, které je tak nesmírně důležité, neboť si vyslechneme eh, nejrůznější hlasy a vyslechneme si také eh, stanoviska expertů, jakož i hlasy, které nás budou informovat o tom, jak vypadá skutečnost právě teď v souvislosti s uprchlickou krizí. A co se stane poté, co uprchlíci přijdou? Všichni neseme odpovědnost za dosažení dobrých výsledků a za dobré návrhy o tom chceme diskutovat na tomto veřejném slyšení. Reakcí musí být, že bychom měli být semknutě a věnovat se e, tomu této oblasti. Máme tady pana Branna z Itálie, který je členem e, socialistické skupiny v parlamentu a je rovněž zpravodajem k této záležitosti v Evropském parlamentu, takže já ho požádám, aby se chopil slova na úvo- k úvodním slovům. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. A rád bych poděkoval také všem přítomným expertům za to, že přijali naše pozvání a že jsou ochotní se podělit s námi o své expertní informace. Jak právě řekla eh, paní zpravodajka, my jsme jmenovali zpravodaje pro zprávu o začlenění uprchlíků na trh práce. A já bych tedy uh, měl 21. února poslat dokumenty k překladu výboru EMPL, to bude představeno 16. 17. března. Uh, kromě toho připraví stanovisko výbor pro kulturu, které se bude zabývat sociálním začlenováním z hlediska vzdělávání a e, kulturní diverzity. Dneska tu nejsem proto, abych vám vyprávěl do podrobností, o čem budu psát ve své zprávě. Chtěl bych naopak plně využít příležitosti toho, že tu máme pozvané experty a doufám, že Dnešní slyšení bude významným podnětem pro dokončení zprávy. Víme, že to není jednoduché téma, všichni víme, že je to téma, které je eh, velmi politizováno, nebo pokud to mám říci neutrálně, je eh, na předních místech politické agendy v Evropské unii. Eh, jsou to záležitosti, které se týkají i makroekonomických, daňových aspektů, diskriminace a mnoha dalších problémů. Já jsem tedy při sepisování své zprávy měl problém s tím, abych to e, nějak zasadil do jednotného rámce, abych tu zprávu pojal lineárně, protože se jedná o, o komplexní téma a eh, e, kompetence EU jsou v určitých ohledech omezené. E, ta záležitost je velmi heterogenní a kromě toho je potřeba eh, kombinovat různé politické oblasti, různé politická, různá politická schémata a eh, je potřeba, abychom se na to tedy dívali z jednoho hlediska. To je eh, to, co nejvíce potřebujeme. Já tedy svůj krátký úvod do diskuze ukončím tím, že představím základní předpoklady, o které se má zpráva opírá. Za prvé, uprchlická krize je především krizí humanitární. Potřebujeme na ní efektivně a urychleně reagovat. Za druhé, můžeme říci, že sociální začlenování a integrace uprchlíků na trh práce je dvousečný eh, proces, který je příležitostí, ale zároveň vyžaduje jednoznačnou akci od místních orgánů a od uprchlíků samotných a přitom jim musí pomáhat evropské instituce. Za třetí, eh, včasná intervence je klíčová proto, abychom byli úspěšní při sociálním začlenování a začlenování uprchlíků na trh práce. Za čtvrté, mohu říci, že neexistuje alternativa k eh, začlenování uprchlíků, kteří se do Evropy dostávají. Já se tady velmi velmi těším na vaše komentáře, na vaše podněty a musím říci, že rád zodpovím na jakékoliv dotazy, které byste k tomu mohli vznést. A e, tím vám tedy děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Benifaj. Máme na programu šest osob. Každý z nich přednese svůj vlastní projev svůj vlastní úvod do diskuze. Jako první promluví pana, paní Hala Akary ze Švédské eh, národní syrské asociace a eh, z iniciativy Marie Stát. Eh, prosím, máte slovo a ráda bych vás požádala, abyste se omezila na 8, maximálně 9 minut. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji také eh, panu Benifejovi. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Eh, ráda bych poděkovala výboru EMPL a Evropskému parlamentu za to, že jste mne pozvali, abych hovořila na tomto veřejném slyšení o začlenování a integraci uprchlíků na trhu práce. Já doufám, že můj dnešní příspěvek bude v tomto hledu užitečný. Eh, jsem členkou Národní švédsko-syrské asociace a zároveň pracuji Eh, na eh, integraci uprchlíků v Marie Stadu, takže bych vám ráda chtěla říct o dané situaci a zúraznila některé hlavní body, které eh, jsou charakteristické pro proces integrace. Kromě toho bych chtěla navrhnout také některá řešení, strategie a aktivity. Využijí švédský model, Švédsko eh, bere od úplného začátku na svou vlastní odpovědnost situaci uprchlíků. A myslím si, že existuje spousta podobností mezi švédským modelem a mezi ostatními evropskými zeměmi a proto jako příklad uvádím švédský model. Švédská migrační agentura eh, zajišťuje uprchlíkům základní potřeby, včetně eh, ubytování, zastřešení eh, v průběhu vyšetřování těch žádostí o azyl. Potom obce převezmu odpovědnost za ubytování a sociální podporu. Uprchlíci se kromě toho učí jazyk a jsou připravováni na hledání práce. Tento plán trvá dva roky. Nicméně tento proces neprobíhá až tak hladce, jak to může znít. Hm, nese sebou některé problémy. Například dlouhé čekací lhůty, eh, protože ta eh, migrační agentura zkoumá eh, dané žádosti o azyl. Momentálně to trvá až dva roky. A mezi tím uprchlíci žijí izolovaně od společnosti mimo město. Předtím, než dostanou povolení k pobytu, tak uprchlík nebo uprchlice nemají e, přístup k jazykovým kurzům nebo ke vzdělávání, které zajišťuje stát. A samozřejmě jakýkoliv přístup k jakékoliv práci je velmi, nesna- práci je velmi nesnadný. Je jasné, že tato situace je velmi náročná, je to náročné na trpělivost uprchlíků. Uprchlíci ztrácí své nadšení a ztrácí chuť do nových začátků a to samozřejmě odmě- od- omezuje e, reálnost sociálního začlenění a integrace v budoucnosti. Je zapotřebí validovat eh, vzdělávání, eh, potřebují licence, aby mohli uplatňovat své profese. To vyžaduje hodně času. Tak, abychom reagovali také na specifika trhu práce. Zaměstnání a zaměstnanost to hodně stojí a proto mnohí, eh, mnozí zaměstnance nabízí pracovní místo oprchlíkům pouze v případě, že úřady práce eh, nabízí podporu až 60 až 80 ke mzdě. Eh, mnozí lidé pomáhají, na druhou stranu jsou eh, ve Švédsku také mnozí, kteří odmítají vůbec otázku uprchlíků řešit, buď ze strachu, nebo z neznalosti, nebo z jiných důvodů. A to ještě je někdy posilováno politikami extremismu nebo médií. Viděli jsme, viděli jsme trestné činy z nenávisti nebo násilné útoky a to má všechno negativní dopad na celý proces. Uprchlíci mají velmi bolestivé příběhy, ztratili své blízky, blízké zažili nebezpečné situace. A jako by toto všechno nestačilo, tak slyšíme ještě politiky, kteří eh, vydávají prohlášení typu, že oprchlíci eh, budou nuceni se vrátit domů, jakmile bude eh, krize vyřešena. a proto se potom na sociální začlenění eh, nahlíží často na, jako na luxus, což ale není vhodné. A i přesto, že se eh, uprchlíci dostanou, zaintegrují do společnosti, tak ta společnost se liší v naprosto všech ohledech a v této fázi to vede ke strachu a k obavám a je opravdu zapotřebí, aby byli vyslechnutí lidé. Co konkrétně můžeme udělat? V první řadě je mimořádně důležité, aby integrace a migrace a politici, kteří o tom rozhodují, aby společně eh, hledali řešení, nalezli plán, tak aby eh, se benefitovalo i z, toho, z té dlouhé doby před udělení azylu. Jestliže uprchlíci eh, budou mít k dispozici jazykové kurzy, tak půjde o výbornou investici do nového procesu integrace a půjde o výborný výsledek. Občanská společnost se snaží tyto nedostatky eh, zaplnit, eh, nabízet jazykové kurzy, potom různé kulturní a sociální aktivity, setkání pro uprchlíky i žadatele o azyl. Mám opravdu obrovské množství příkladů, ale obávám se, že proto teď není čas, možná, že bych to mohla potom doplnit v rámci diskuze. Ale společnost eh, města Mariasted a platí to také pro mnoha další města ve Švédska, tak oni dělají vše pro to, aby mohli uvítat eh, nově příchozí a to ukazuje no, na angažovanost a závazek některých eh, lidí a organizací vůči nově příchozím. Co se týče pracovních otázek, tak je dobré vytvořit a důležité vytvořit nové typy práce, abychom řešili také otázku nezaměstnanosti. Některé e, plány byly z části implementovány a z toho vyplývá, že je důležité mít plán přímo na pracovišti a vytvořit e, pracovní pozice, kterým se říká service assistant, e, s nižšími mzdami, abychom pozbudili tyto lidi. Oni by potom mohli praktikovat přímo na pracovišti své jazykové znalosti a jiné dovednosti a potom v časem bychom, by se mohli stát už experty na nějakou činnost a mohli by být plně zaměstnáni. Potom e, rychlejší e, validace vzdělávání nebo profesních dovedností. Myslíme si, že je třeba převzít alespoň část těchto úkolů a je třeba to řešit už v době žádosti o azyl během zpracování těchto žádostí, abychom ušetřili čas. Eh, potom bychom měli usnadnit validaci jejich dovedností projekty a plány. Obce eh, vyjádří, vytváří různé plány a projekty pro mezikulturní dialog. Je důležité konzultovat také mm, uprchlíky, můžeme mít různé poradní eh, rady, kde by byli vždy zástupci dané obce, ti by se mohli setkávat pravidelně jak s politiky, tak eh, zástupci obce, byly by to zástupci uprchlíků, tak aby se tam odrážely potom sociálně další potřeby. Ehm, některé problémy se víc méně objevují v menších městech nebo ve větších eh, městech. Já za chvíli vysvětlím proč. Je třeba akceptovat skutečnost, že je eh, přirozené, že po této obrovské vlně eh, imigrantů, kteří přicházejí v krátké době, tak ta reakce je negativní a tato reakce je přirozená. Například jsme to zaznamenali v 90. letech, když přicházeli lidé z Bosny do Švédska. V novinách se objevovaly naprosto stejné titulky jako dnes, ale Mm, občané Bosny a další, eh, dalších komunit ukázali, že jsou schopni se zapojit do společnosti a v podstatě dnes už jsou plně eh, akceptováni. Takže je zapotřebí, abychom eh, byli trpěliví. Musíme zasadit semítko a dát mu čas na to, aby vyrostlo, sklíčilo. Protože po dialogu přichází porozumění. Jde o porozumění jak rozdílů, tak podobností. A musíme si uvědomit, že výzvy které před námi stojí, nás dávají do jedné linie pro to, abychom řešili ty reálné problémy. Eh, mm, Syřané se mimo jiné sami snaží zorganizovat, ti se zapojit do občanské společnosti všemi možnými společnostmi a eh, lokální společnosti mm, reagují a snaží se pomoct. Když se představíme, hovoříme o naší kultuře a historii, tak nás lidé eh, oslovují. Eh, chápu, že my chceme eh, vzkvétat i tady v Evropě, přestože naše kořeny byly někde jinde. Zakončila bych to jednou poslední věcí, která je opravdu důležitá. Válka v Sýrii není výzvou pouze pro Syřany, ale je výzvou pro veškeré hodnoty. A my jsme se obrátili na Evropu kvůli vysoké úrovni hodnot a respektování práv. A proto od Evropy očekáváme více v otázce syrských problémů. A pokud ne politicky, tak minimálně na eh, humanitární úrovni. Madája máme stále ještě v čerstvé paměti, stále tam děje velké utrpení a stovky eh, jejich občanů eh, trpí hladem a jde o obrovskou tragédii. Část integrace je implementace hodnot a, těchto, a hodnoty, na které je Evropa pyšná, je třeba uplaňovat eh, nejenom v Evropě, ale také mimo Evropu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, paní Akáde. Dalším řečníkem je pan doktor Wolfgang Müller, koordinátor pro migraci který pracuje ve Federální agentuře pro zaměstnávání v souvislosti s uprchlíky. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já budu hovořit svou Mateštinou. Zastupuji tady národní eh, zprávu pro pracovní záležitosti v Německu, ale zároveň jsem členem představenstva evropské síti všech evropských veřejných administrativních orgánů zaobírající se situací na trhu práce, ale tady se budu odkazovat na specifickou situaci v Německu. Integrace do pracovního trhu se může zdařit pouze v případě, že konečně budeme znát charakteristika těch, kteří by měli být integrováni do trhu, na trh práce. A tady vám krátce uvedu čísla pro Německo. Máme zhruba 1 milionů uprchlíků, kteří potřebují ochranu. Bylo to tady za rok 2015. Máme mohli jsme vlastně zaručit pouze 50, ochranu pouze 50%. A když se podíváme na ty, kteří jsou v věku, kdy můžou pracovat, to je zhruba 70%, to znamená zhruba 350 tisíc osob, které je třeba dodatečně začlenit do trhu práce těchto osob 80 má spíše všeobecné vzdělání a pouze zbytek 20 má buď profesní vzdělání nějaké po ukončení učňovské školy nebo vysokoškolské. 30 eh, má, eh, pardon, většině je méně než 30 let. A to je tedy situace, s kterou jsme konfrontováni v, situace, eh, s, v souvislosti se situací na trhu práce. Pozitivní zpráva je, že na základě dobrého pojetí trhu práce v Německu se může podařit integrace těchto osob na trh práce. Na základě nedostatečné formální kvalifikace eh, pro nás znamená zmapovat zmapování kompetence nejvýznamnější bod. Nikoli v uznávání kvalifikací, protože ty prostě neexistují. Je třeba říci, že to zmapování kompetencí, proto nemáme žádná stanovená pravidla, žádné postupy, každopádně ne pro tento velký počet osob. Eh, musíme vždycky zohledňovat eh, ty efekty palety. Eh, to znamená, není to žádný lokální problém, je to, není to číslo, která by, které by se omezilo pouze na nějaký lokální prostor. Na základě nedostatečných formálních kvalifikací, ale také na základě mladého věku, je naším cílem co možná nejvíce osobám poskytnout možnost eh, kompletního vzdělání. Ale samozřejmě víme, že třeba, že není eh, odpovídající kvalifikace eh, prokázána, je tady řada lidí, kteří mají své dovednosti a my chceme každopádně propojit vzdělávání profesní se vzděláváním jazykovým a s poskytováním kvalifikace. A v tomto balíčku to chceme umožnit. Rozhodně sázíme vše na to, zabráně tomu, aby uprchlíci dnes se stali nezaměstnanými zítra. A na základě minulosti víme, že v prvních pěti letech se nám možná podaří, co já vím, maximálně 50% z nich integrovat. To tedy nám ukazují zkušenosti z minulosti a tady se musíme jistě zlepšit. Naším cílem musí být rovněž zamezit nerovnému přístupu ve srovnání s našimi občany, protože známe napětí, které tady existuje a rozhodně by eh, ten rozdíl nepřispěl k lepší situaci a chceme se také soustředit na ty skupiny našich občanů, kteří ještě nebyli integrováni do trhu práce. Eh, tady prostě nesmíme snížit naše snahy. Eh, není možné vyloučit konkurenční situaci, ale podle našich odhadů by pouze v oblast, to by se mělo omezit pouze na oblastech, kteří jsou nevyučení. Alespoň u nás je to tak, že specifický program pro uprchlíky orientovaný na trh práce nebude existovat, protože stávající nástroje, abych tak řekl, nemohou být správně aplikovány. Eh, je třeba tady dospět k určitému zintenzivnění a přizpůsobení těchto programů. Co teď dělá Spolková agentura pro práci neboli Spolkový úřad práce? Eh, rozvíjíme takový referenční proces a právě jsme se to dověděli z příkladu ve Švédsku. To je proces, který včasně začíná tím, že se mapují data a kompetence těch osob, které chtějí zůstat. A eh, vlastně vede se první interview, první rozhovor na základě tohoto zmapování situace. Hmm, o to se tedy snažíme protože už po třech měsících může dojít k tomu, že uprchlík může pracovat. To je tedy právní situace. A snažíme se v rámci toho předběžného screeningu zahájit zkoumání té situace už při podání žádosti o azyl. Už jsem tady hovořil o tom celém kontextu, čili rozvíjet celý ten balíček faktorů, který jsem tady zmínila. Teď to funguje jako pilotní projekt. Samozřejmě eh, musíme vytvořit <clears throat> schopnost, možnost propojení všech eh, těchto faktorů. A už máme specifické nabídky, zejména pro mladé uprchlíky, ale rovněž pro ženy, uprchlice, protože to tady už tady máme k dispozici a musíme dospět k přizpůsobování v právním rámci možnosti podpor a dotací. Dám vám příklad. Normálně vycházíme z toho, že když někdo opustí školu, ale možná není ještě dostatečně zralý pro vzdělání, aby dostal možnost takové vstupní kvalifikace, ale eh, k tomu může dojít v souvislosti s eh, uzavřením školní docházky. Teď ale přichází celá řada uprchlíků samozřejmě z naprosto odlišného kontextu a kteří již dávno překročili věk, kdy měli ukončit školní docházku, ale splňovali by podmínky pro to, aby dostávali podporu. A tady je třeba přizpůsobit právní rámec. My jsme navýšili náš personál a rovněž jsme navýšili rozpočet abychom mohli financovat tyto záležitosti a v současné době velice investujeme do školení našich zaměstnanců. Jednáli se o zejména téma interkulturních kompetencí, no, protože pro celou řadu našich zaměstnanců je to zcela nová zkušenost a ti musí být prostě proškoleni v této otázce. Pro podporu poradenství jsme vytvoříme v Dubnu eh, takovou horkou linku, kde budou k dispozici tlumočníci a eh, budeme tedy eh, rozvíjet první projekty. A teď poslední poznámka. Samozřejmě využíváme také možnost nových médií. Máme takzvanou landing page, to znamená, to je vlastně taková uvítací stránka na internetu. Rozvinuli jsme také app, to znamená dorazit ve smyslu přijít. Máme eh, také informační místa, takovou burzu, eh, která bude rozšířena na sedm jazyků. Kromě stávajících jazyků rozšíříme také překlady a tím pádem navigační schopnost v sedmi dalších jazycích. A tím bych možná uzavřel svá slova. Velice se těším na vaše otázky. Děkujeme, pane Millere. A nyní promluví pan Denis Havl, eh, který tu zastupuje Červený kříž a jeho Evropský úřad, Evropské zastoupení. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval za to, že jste pozvali Červený kříž, aby se eh, našeho dnešního slyšení eh, účastnil. My tedy eh, zastupujeme evropské orgány Červeného kříže i Nerský eh, Červený kříž. Možná, že znáte Červený kříž jako mezinárodní hnutí, které reaguje na katastrofy. Eh, kromě toho jsme organizací, která poskytuje služby v místních eh, komunitách, především zdravotní, sociální služby. Máme 220 tisíc zaměstnanců a protože do Evropy přichází stále více uprchlíků tak ehm, na to musíme reagovat, musíme eh, se, musíme přitom vycházet z potřeb uprchlíků nezávisle na jejich statutu. Ehm, my jsme tedy eh, eh, v tuto chvíli už zaznamenali mnoho milionů uprchlíků a Snažíme se reagovat na jejich dlouhodobé potřeby. Myslím si, že přístup na trh práce je pro uprchlíky naprosto zásadní a právě proto vítáme eh, práci, která probíhá v rámci této zprávy eh, na základě Eh, zkušeností našich členů, kteří s uprchlíky v Evropě pracují, se eh, omezím na tři body. To znamená, že uvedu příklady toho, co naše národní organizace pro uprchlíky dělá. Za prvé je potřeba vytvořit podmínky pro efektivní integraci uprchlíků na trh práce. Za druhé je potřeba podporovat eh, Mm, integraci komplementárně, to znamená mimo jiné i e, znovu slučování rodin. A kromě toho, jak řekli e, oba řečníci přede mnou, musíme bojovat proti e, xenofobii. Musíme tedy umožnit přístup na trh práce těm uprchlíkům a žadatelům o azyl co možná nejdříve, protože pokud budou pracovat, tak to usnadní jejich sociální integrace, integraci a e, zlepší to šanci, že tedy na, e, v Evropě budou žít důstojný život. Musíme se postarat o to, aby ta integrace probíhala e, efektivním způsobem. Musíme zavést opatření, která podpoří integraci uprchlíků na trh práce, ale zároveň vezme v potaz jejich individuální situace, protože ti uprchlíci mají za sebou často velmi dlouhou a náročnou cestu. Pokud eh, tedy máme přemýšlet o jejich integraci na trhu práce, musíme nejdříve reagovat na jejich aktuální individuální potřeby. Musíme se zabývat tím, jak uznat jejich eh, tituly, kvalifikace, vzdělání. Kromě toho je potřeba se zaměřit i na takzvané soft skills, eh, protože i ty jsou důležité a i ty jim eh, umožní integraci na trh práce. Dánský Červený kříž v tuto chvíli zahajuje projekt, který se zaměřuje na analýzu schopností, dovedností a znalostí uprchlíků dříve, než opustí ta integrační centra. Eh, díky tomu ti uprchlíci budou mít lepší šanci uplatnit se na trh práce. Eh, na trhu práce je důležité, aby uprchlíci měli možnost jazykových kurzů, eh, Eh, a kromě toho by tedy děti uprchlíků měly mít možnost pokračovat ve školním vzdělávání. Je potřeba si uvědomit, že jsou tu faktory, které stěžují uprchlíkům integraci. Uprchlíci, kteří jsou součástí sociálních sítí, to mají lehčí. Proto tedy eh, realizujeme programy, které se zaměřují na mentoring. Španělský Červený kříž eh, zahájil tedy implementační program, který se zaměřuje na zranitelné skupiny. Snažíme se posílit eh, schopnosti a možnosti zranitelných skupin uprchlíků a zároveň se eh, snažíme překonat překážky, které jim brání k integraci na trhu práce v roce 2014 se těchto projektů účastnilo bezmála 100 tisíc lidí. Bylo to spolufinancováno z Evropského sociálního fondu. E, více než 30 z nich byli uprchlíci. Přístup e, ke vzdělávání e, bydlení, sociální služby, to jsou další předpoklady integrace. Švédská zkušenost ukazuje, že nezáleží na tom, abychom je abychom uprchlíky podporovali pouze eh, v jejich integraci na trh práce, ale je potřeba, abychom vytvořili komplexní systém, včetně sociálních služeb. My jsme velmi rádi, že se tomu věnuje i Evropská komise. Myslím si, že bychom se tedy měli zabývat i sociálními právy uprchlíků při jejich integraci. Eh, kromě toho se domnívám, že dobrovolnická práce může být také velmi důležitým faktorem při integraci, protože ta dobrovolnická práce jim umožní rozvíjet kompetence, které jim následně umožní se uplatnit na trhu práce. Eh, je potřeba tedy zavést komplexní opatření a sem spadá i slučování rodin protože je potřeba, aby uprchlíci měli rodinu, kterou zanechali v zemi původu. Pokud se tak nestane, tak se stanou velmi zranitelnými. Slučování rodin je tak velmi mocným nástrojem, jak uprchlíkům dát eh, pocit, že eh, se mohou skutečně usadit v nové společnosti. Eh, Národní organizace Červeného kříže v EU již mnoho let podporují eh, slučování rodin uprchlíků tím, že eh, uhradí cestovní náklady rodinných příslušníků, pod, eh, poskytují právní poradenství a usnadňují celý proces. Například švédský Červený kříž zaměstnává skupinu právníků, která se zaměřuje právě na slučování rodin. Na základě těchto expertních znalostí se domníváme, že je potřeba zvýšit snahy při odstraňování překážek pro slučování rodin, ať už je to obtížný přístup k vízu, vízům a k cestovním dokumentům a další překážky. Čím delší je to období, tím eh, horší je eh, rodinný život. Eh, kromě toho je tady potřeba odstranit překážky, které tu jsou a které stojí v cestě slučování rodin. Domníváme se, že Evropský parlament musí sehrát klíčovou roli při eh, formulaci té základní myšlenky a sice toho, že rodinný život je prvotní podmínkou nutnou pro integraci. Musíme se eh, stavět proti eh, xenofobii, rasismu a vylučování. Já si myslím, že Migrace jako taková představuje dlouhodobou příležitost. Evropský parlament by měl neustále upozorňovat na to, že právě migranti a uprchlíci představují pozitivní šanci. Od roku 2014 místní organizace Červeného kříže v Itálii eh, zdůrazňují pozitivní přístup Um, eh, nebo přínos uprchlíků, ta kampaň se nese pod heslem žádná lidská bytost není nelegální. Musíme si uvědomit, že uprchlíci mají specifické potřeby, že jsou zvláštním způsobem integra- eh, zranitelní a že bychom jim měli pomoci při jejich integraci eh, i na trh práce. K tomu tedy musíme přijmout zvláštní opatření a patří sem i slučování rodin, přístup ke zdravotní péči, poradenství, právní poradenství a jazykové vzdělávání. Evropský parlament musí se hrát klíčovou roli v tom, že vyzve všechny zúčastněné strany, aby se podílely na integračních programech, které přinesou přidanou hodnotu pro všechny uprchlíky. Integrace je dlouhodobý proces, eh, který musí začít již při podání žádosti o azyl. Nejsou to žádná zázračná jednoduchá řešení, potřeba potřebujeme integraci podporovat dlouhodobě. Všichni na to musíme spolupracovat, tak abychom umožnili místní integraci, a abychom umožnili důstojný život uprchlíkům. Ještě jednou bych vám rád poděkoval za to, že jste mě dnes pozvali na toto slyšení a rád odpovím na jakékoliv vaše dotazy. Děkuji. No, there are no quick... Děkuji, pane. Nebo opravdu neexistují rychlá řešení a právě proto jsme dnes zde. Ráda bych také eh, přivítala návštěvníky, které máme zde v sále. Máme tady 30 zprávců eh, eh, z konce žurna Poty a Šany. Eh, pozvala je paní Šatě, takže vás tady vítáme. Kde sedíte přesně? Dobře. Pak tady máme také 11 členů norského parlamentu. Jste zde? Skvěle, děkuji. Takže Norsko stojí za EU. Děkuji všem za dosavadní vystoupení, za vaši přítomnost. A já teď předávám slovo panu Somahoro, je úředníkem pro migraci eh, pro eh, odborovou organizaci v Itálii. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Jsem mm, působím eh, v konfederální národní organizaci USA a jsem zároveň mluvčím Mezinárodní koalice pro migranty bez dokumentů, uprchlíků a žadatelů o azyl, což je síť v osmi státech. A z toho jsou tři země z Evropské unie a tři země z Afriky. Hovořit dnes o uprchlících na trhu práce znamená hovořit o integraci a to je rozhodně na prvním místě našich snah. Je třeba především pochopit to téma jako takové a říci dnes uprchlíkům, Já tady mám připravenou prezentaci. A hovořit eh, o uprchlících dnes tedy znamená odkazovat se eh, na úmluvu týkající se statutu uprchlíků, kdy uprchlík je osoba v úvozovkách lidskou bytostí, která se nachází mimo zemi svého původu či zemi, kde má svůj původní pobyt, protože byl pronásledován díky své rase, či náboženství, či národnosti, či příslušnosti k určité sociální skupiny, či kvůli svým politickým názorům. Eh, dnes je to Vysoké komisařství pro uprchlíky, kde máme 600 milionů uprchlíků ve světě registrovaných. A 9 z 10 žijí v zemi, kde je hospodářství nejméně rozvinuto. To znamená, kde vůbec neexistuje možnost invaze a je, žijí tedy mimo prostor Evropské unie. Umluva je nesmírně důležitou umluvou, eh, která eh, obsahuje popis tématu uprchlíků v souvislosti s úmluvou týkající se sociálně, ekonomických a geopolitických současných výzev. E, ovšem tento popis, tato definice je nedostačující, protože abychom pochopili zdroje, e, proudu uprchlíků, e, kteří překračují středozemní moře a které se proměnilo částečně v pohřebiště, znamená změnit přístup a vytvářet přátelské vztahy. A proto já se zmíním o různých možnostech přístupu první rozměr je eh, naléhavý první přístup v souvislosti s migrační krizí. Je to ta naléhavost situace a tady čelíme situaci, která vyžaduje okamžitou intervenci a to, co dnes přivedlo Evropskou unii k tomu, že v roce 2015-2016 bylo vydáno 9,9 miliard eur pro tento naléhavý přístup. A v této situaci naléhavé, kdy neexistuje plánování, kdy neexistuje racionální přístup, je třeba apelovat na to, aby se pokladna otevřela. E, to znamená, je třeba, aby nevládní organizace, ne všechny, ale mnoho nevládních organizací e, dnes mají také velké výdaje s přijímáním uprchlíků, ale e, někdy je neberou jako prostě lidské bytosti, které je třeba integrovat. Druhý rozměr, to je charitativní přístup. Tento charitativní přístup vychází z přístupu, že dnes je třeba, je otázkou etickou a morální integrovat uprchlíky. To mi přijde naprosto přirozené v souvislosti se skutečností, že dnes máme co dočinění eh, s osobami přicházející právě z toho konkrétního kontinentu. A třetí rozměr, teď budu postupovat poněkud rychleji, je strukturální, čili holistický přístup. A k tomuto přístupu bych vám chtěl dát několik příkladů. V souvislosti se změnou klimatu v roce 2013 jsme měli 22 milionů osob, eh, které eh, se musely přemístit z důvodu klimatických změn. Druhou dimenzí jsou osoby, které musely eh, se přemístit z důvodu související s konflikty. Ty lidé jsou nuceni utíkat ze svých zemí. A máme tady třetí prvek, který souvisí tak zvanou ekonomickou válkou. E, tato ekonomická válka souvisí s politikami, e, které se dnes vnucují mnoha státům. E, vidíme tady ekonomický nárůst, když tedy bych se obrátil k subsaharské Africe. Tady máme 4,7 hospodářský růst, ale na, druhý stran, na druhou stranu tady máme proliferace a šíření chudoby, což souvisí s opatřeními, které jsou těmto zemím vlastně vnucovány ze strany Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. To znamená, trh práce eh, podle směrnice z roce 2013, směrnice z Eh, směrnice Evropské unie, která byla vlastně zpracována Evropskou unii, Evropskou komisi, Evropským parlamentem, je brzděna národním právem. Tady je třeba změnit tento přístup a umožnit efektivní přístup k trhu. To znamená, nacházíme-li se v této dimenzi. Máme tady 28 států, eh, které mají různý socioekonomický a kulturně politický kontext, to znamená také různou možnost přístupu k trhu a nebude tady, nebude-li tady existovat hor harmonizace, dostejme k té situaci, kterou vidíte. E, jsou to tedy zaměstnanci v zemědělství, kteří žijí za těchto podmínek. Vidíte to? toto um, rozbité křeslo, to je místo, kde žijí uprchlíci, žijí v těchto podmínkách mezi odpadky. Boty, které vidíte, to, vidíte, že to jsou otroci nové doby. Toto je jejich kuchyně. A my jako odborová organizace jsme založili mm, kancelář, eh, kde se snažíme přijímat uprchlíky, poskytovat jim informace. To znamená, že když chceme hovořit o trhu práce, a umožnit jim přístup k trhu, znamená to vytvořit podmínky pro důstojné přijímání uprchlíků a migrantů na základě rovnosti a práva. A několik eh, strategických nástrojů pro uzavření eh, mého slova. Eh, potřebujeme tady sociální mobilitu pobytu, která není možná v současné době. Je třeba umožnit přístup ke vzdělávání, je třeba uznávat eh, jednotné kvalifikace a také školní výsledky, čili uzavření školní docházky. Je, potřebujeme také harmonizaci různých fondů, které se věnují přijímání uprchlíků a migrantů. A dále je třeba kontrolovat e, řízení nejrůznějších fondů určených pro přijímání uprchlíků a migrantů. Je třeba bojovat proti vykořišťování a otroctví. Je třeba vytvořit pravidla pro Osoby žijící na území Evropské unie je třeba posílit kooperaci a koordinaci mezi lokálními orgány a socioekonomickými subjekty. A je třeba dospět k harmonizaci na evropské úrovni. A na závěr bych rád citoval tuto frázi. Můj nejdražší ideál je ideál svobodné a demokratické společnosti, v níž všichni mohou žít v harmonii s rovnými příležitostmi, což řekl Nelson Mandela. Děkuji vám mnohokrát. Pojďme se snažit dospět k tomuto cíli. Máro. Děkuji panu Somáro. A nyní dám slovo paní Ferest, která je generální ředitelskou Vlámské agentury pro integraci v Belgii. Máte slovo, paní kolegyně. Děkuji. Děkuji za to, že jste mě dnes pozvali. Jenom zkontroluji, jestli funguje prezentace. Zatím ne. A už to v pořádku. Ehm, zaměstnanost se rovná integraci a to se rovná zaměstnanosti a to je taková základní linie, kterou eh, sdílíme s eh, Vlámským úřadem práce. Z toho vyplývají tři základní principy, které každý den uplatňujeme, a to ve všech službách, které poskytujeme uprchlíkům. A objevuje se to také ve všech projektech, které eh, zřizujeme s našimi partnerskými organizacemi. Za prvé, zaměstnanost je první eh, klíčový faktor pro úspěch, protože zajišťuje příjem, eh, identitu a postavení ve společnosti. Vede k interakci s ostatními spoluobčany, zlepšuje jazykové dovednosti, a také díky tomu mají potom lidé větší vhled do toho, jak do nás společnost funguje. Druhá zásada spočívá v tom, že neexistuje nic jako uprchlík. E, jde o určitý právní konstrukt, který sebou nese práva a povinnosti, ale v první řadě každý uprchlík je jednotlivec se svou e, životní historií, dovednostmi, schopnostmi se učit a tak dále. A potom máme další princip a to je work custom made, to znamená práce ušitá na míru. Jde o aktivaci dovedností, kde se díváme na člověka, na jednotlivce, na jeho dovednosti a to je určité východisko a proto se velmi zaměřujeme na individuální poradenství. Vlámská vláda Eh, uznává základní principy pro této politiky v Evropě a to se potom odráží v integrační politice jakožto kontinuálním procesu me- mezi eh, migranty a společností. Je to takový dvousměrný proces. Máme horizontální výbor pro eh, integrační politiku a ti stanovují strategické cíle pro vlámskou vládu a koordinují zároveň veškeré činnosti, které probíhají, veškeré opatření. V rámci politické oblasti tak každé jednotlivé ministerstvo přijímá iniciativy, které přispívají k realizaci strategických cílů obecné iniciativy, pokud možné, a v případě potřeby konkrétní opatření. Pak máme lokální vlády, ty jsou motivovány k tomu, aby odrážely danou politiku. Samozřejmě ty větší úřady mají před sebou e, větší úkoly. A samozřejmě klíčovou věcí opět diferenciace. Pokud je o nově příchozí, tak jim e, nabízíme mm, poradní programy, říkáme inburgering, a každý, kdo přijede do Vlámska, tak má povinnost eh, absolvovat tento proces eh, nebo ten kurz eh, občanské integrace. Stojí to asi 700 eur na program, ale účastníci ho mají zdarma, ale ty náklady jsou 700. Nicméně ti, kteří program absolvují, tak mají povinnost ho dokončit, očekává se to od nich. Jestliže máme sledovat vládní opatření, tak kvůli tomu vláda E, dotuje také mm, participující organizace. A závěrem, abychom zajistili implementaci integrační praxe, tak vlámská vláda má svou vlastní agenturu, e, která se zabývá integrací. E, podporujeme lokální zprávy, veřejné orgány a občanskou společnost v práci s migranty Eh, nabízíme školení, eh, poradenství, různé informační eh, služby, mm, tlumočnické služby a tak dále. Kromě toho sdílíme osvědčené postupy, snažíme se zintenzivnit sociální interakci a tak dále. Jde také o různé projekty, jako takzvaný body project, máte někoho, kdo se vás stará. Každý rok Eh, nabízíme asi 18 000 programů, jsou velkou součástí naší strategie. Eh, snažíme se, aby se naučili eh, holandsky, snažíme se jim radit hledání práce. Východiskem je samozřejmě individuální situace nově příchozích. Každý nově příchozí bude mít vypracován osobní akční plán, jak chce přijmout odpovědnost za svůj vlastní život, ten si má vypracovat sám. A prostřednictvím programu se hovoří o hodnotách, které jsou typické pro naše západní společnost a o těch se diskutuje. Tímto způsobem nově příchozí zjistí, jaká jsou jejich práva, ale také povinnosti. Během programu eh, jde o to, aby se zahájil také proces eh, Mm, proces eh, vlastně dosažení ekvivalentních dovedností, tak aby daný eh, příchozí byl připraven na trh práce. Eh, nově příchozí jsou velmi rádi za tyto služby, byť je, ta, byť je ten kurz povinný a vyžaduje poměrně velké úsilí, tak je vítán. Snažíme se také o různé stáže ve společnostech, protože by to eh, zvýšilo eh, šance nově příchozích a mohlo by to mít multiplikační efekt, protože to, co se naučíte během stáže a během poradenských služeb, tak potom můžete vést v praxi. Myslíme si, že by to bylo dobrou motivací, že by to mohlo zlepšit dovednosti a zvýšit šance na další uplatnění. Na základě našich zkušeností máme pět následujících doporučení. V první řadě eh, jde o to zasáhnout co nejrychleji. Ehm, investujeme do eh, rychlé aktivace eh, těch služeb pro žadatel o azyl a zároveň monitorujeme udržitelnost programu. Je to povinné pouze pro ty uprchlíky, kteří mají eh, uznán tento statut. To znamená, ten rychlý zákrok, to je ehm, přístup, který je výhodný jak pro společnost, tak pro nově příchozí. Za druhé, individualizované programy dělané na klíč. Ty jsou naprosto zásadní, protože mm, skupina uprchlíků je velmi diversifikovaná i sama o sobě a pokud bychom nabídli jenom jeden program pro úplně všechny uprchlíky, tak by bylo jasné, že eh, takovýto program selže a nebude ani motivující. Integrace je složitý proces, máme tam různé faktory, které ovlivní úspěch integrace. A budeme-li působit na více frontách, tak eh, máme větší šance na úspěch, ale musíme mít vždy před sebou společný cíl. Jde také o to, aby různé úrovně eh, samozprávy spolu spolupracovaly, to je naprosto zásadní. Vypadá to, že to je naprosto logické, ale v praxi tomu, k tomu nedochází příliš často se na integraci dívá pouze z jednoho jediného hlediska. Za třetí, eh, klíčovým závazným faktorem v procesu integrace je naučení se jazyka. Je důležité, aby se tak dělo co nejvíce v praxi, v každodenních situacích, včetně přímo na pracovišti. Zvažujeme nebo myslíme si za to, že jakákoliv konverzace je příležitostí eh, se osvojit jazykové znalosti vyzkoušet si jazykové znalosti. Pozbuzujeme uprchlíky, aby eh, používali jednoduché věty, aby eh, zjistili, jaké je výhodné jazyk umět. A potom integrace vyžaduje úsilí, a to jak ze strany uprchlíků, tak ze společnosti. Mnozí toto úsilí vynakládají, platí to pro nové příchozí, ale platí to také pro různé organizace občanské společnosti nebo veřejnou službu a veřejné orgány ale příliš často to zůstává neviditelné, toto úsilí. Zaměstnanost zůstává ideálním nástrojem, protože díky tomu mohou eh, lidé poznávat ostatní lidi, mohou si budovat svou budoucnost a, mohou ehm, překonávat předsudky. Děkuji. Thank you. And now the... Děkuji. A jako poslední řečník promluví nyní pan Cholevinský který tady zastupuje Mezinárodní organizaci práce. Děkuji paní předsedkyně, děkuji i panu zpravodaji, panu Bonifaj a, Benifaj a děkuji také poslancům za toto důležité slyšení. Musíme si uvědomit, že uprchlíci eh, jsou osoby, na které se musí uplatňovat standardy MOP a my si uvědomujeme, že právě práce je důležitým aspektem uprchlické krize. Uvědomuje se to stále více i mezinárodní společenství. Musíme na to reagovat eh, jak humanitárně, tak z hlediska rozvoje. Eh, v červnu loňského roku na mezinárodní konferenci o, práce, eh, pra, o práci jsme se snažili o této záležitosti diskutovat a e, na základě tripartitního složení MOP e, se soustředila na globální uprchlické, uprchlickou krizi a na její implikace pro trh práce. Tato diskuze bude pokračovat v březnu tohoto roku za měsíc, kdy pozveme naše partnery e, například z UNHCR a Eh, z, eh, z Organizace pro migraci a rozvoj. MOP je přesvědčena, že je potřeba vytvořit širší eh, ochranný rámec pro uprchlíky. Pracujeme na tom s OSN, s UNHCR, snažíme se tedy zlepšit životní podmínky uprchlíků. Potřebujeme důležité, abychom, potřebujeme pomoci uprchlíkům i tím, že e, zlepšíme jejich šance na trhu práce, umožníme jim důstojnou práci, což odpovídá e, agendě pro udržitelný rozvoj. Cíl číslo 8 hovoří o tom, že rozvoj důstojná práce pro všechny, včetně uprchlíků, je jedním ze základních cílů Víme, že žadatele o azyl a migranti mohou významným způsobem přispět eh, v hostitelských společnostech, protože přinášejí talenty, kompetence, mohou tedy reagovat nebo mohou eh, překlenout nedostatky a problémy, které v těch společnostech jsou, například chybějící pracovní síla anebo stárnutí populace. Současná uprchlická krize je krize politická, která zahrnuje jak ty původní příčiny uprchlické krize, tak politické reakce na ní. Ne, není žádným překvapením, že uprchlické toky migrantů eh, a těch, kteří jdou do Evropy za prací, se soustředí na země, kde jsou nejlepší ekonomické podmínky, ať už je to Německo nebo Švédsko v Evropské unii. A to zdůrazňuje, že je potřeba posílit organizace, které se zabývají trhem práce. Mimo jiné je, posíli, je potřeba posílit i informační systémy pro trh práce, tak abychom mohli Eh, trh práce analyzovat, abychom měli příslušné informace. Podle našeho názoru je velmi důležité do toho zapojit sociální partnery, to znamená organizace združující zaměstnavatele, zaměstnance i další organizace eh, občanské společnosti. Musíme tedy zlepšit veřejné vnímání veřejnosti, eh, pokud jde o uprchlíky a jejich integraci na trh práce, a to především v současné ekonomické situaci krizi, která je charakterizována velkou nejistotou. Reakce se musí zaměřovat jak na uprchlíky, tak na eh, ty většinové hostitelské společnosti. Musíme se soustředit na vytváření pracovních míst, eh, školení, vzdělávání, odborné vzdělávání, to všechno je naprosto zásadní, abychom zajistili, že společnost bude integraci uprchlíků napomáhat. Musíme překonat segmentaci, eh, eh, fragmentariz, fragmentarizaci trhu práce. Rád bych uvedl dva příklady, co MOP dělá mimo EU v těch zemích, kde úkoly spjaté s integrací na trh práce jsou mnohem větší, závažnější. závaznější. My jsme například eh, v Jordánsku, v Libanonu, eh, to jsou země, kde je mnoho uprchlíků, provedli analýzu a dospěli jsme k tomu, že právě trh práce má velký a těsný vztah s uprchlickou krizí, protože eh, často to vede k vykořišťování eh, těchto lidí. Nejhorším projevem toho je dětská práce, nucená práce a to tedy je závažný problém, který se dotýká uprchlíků v Turecku. Kromě toho analyzujeme dopad nařízení o e, pracovních povoleních a to tady probíhá v rámci projektu ve třech regionech, kde je e, tedy vysoká, vysoké zastoupení syrských uprchlíků. My e, se snažíme jim nabídnout školení, vzdělávání v šesti oblastech, v šesti odvětvích. Je to zaměřeno nejen na uprchlíky, ale také na eh, hostitelskou eh, společnost. Kromě toho v Turecku spolupracujeme s odbory a s poskytovateli vzdělávání, tak abychom vytvořili přístup, který bude citlivě reagovat na potřeby uprchlíků a většinové společnosti. Je potřeba, abychom podporovali i komunikaci, abychom e, to vnímali pozitivně a řešili, negativ, a řešili ty negativní aspekty, to znamená problémy. E, situace v roce 2015 byla bezprecedentní e, situace je velmi naléhavá v těch eh, zemích na přední linii, jako je například Jordánsko a nebo Libanon. My potřebujeme, aby tady byl jednoznačný právní rámec, který umožní integraci uprchlíků na trh práce. Eh, musí to fungovat i v těchto zemích. Eh, protože integrace je naprosto zásadní. V listopadu loňského roku jsme zorganizovali eh, akci, která se zabývala právě integrací uprchlíků na trhu práce. Té akce se zúčastnili významní zástupci z eh, zástupci Evropského parlamentu, eh, zástupci různých stran, transitních zemí, eh, zaměstnavatelské organizace, Business Europe, Evropská konfederace odborových svazů a také UNHCR. Musím si, že při této příležitosti jsme eh, formulovali mnoho velmi důležitých doporučení nebo konstatování. Za prvé, musíme si uvědomit, že v Evropské unii není dostatek solidarity právě e, v tváří tvář syrské uprchlické krizi. To znamená, že musíme překlenout e, Eh, propast mezi mýty a realitou a já si myslím, že právě v tom Evropský parlament může sehrát velmi důležitou roli. Další poselství. Evropský Členské státy Evropské unie musí tedy řešit denní příliv eh, uprchlíků. Například Německo je země, která je eh, poměrně dobře vybavena eh, na to, aby čelila přílivu uprchlíků. Jiné země jsou na tom hůř. Dospěli jsme také k tomu, že integrace uprchlíků na trhu práce je jeden z nejúčinnějších nástrojů, jak podpořit sociální začlenování. Je potřeba, aby Eh, aby se uprchlíkům dostalo pomoci při eh, vstup na trh práce, protože to podpoří jejich důstojnost. Na úrovni společenství se domníváme, že je potřeba eh, si uvědomit, že organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů v tom hrají velmi důležitou roli, především pokud jde o proces kolektivního vyjednávání a pokud jde o řešení problémů těch pracovníků spjatých se mzdami a pracovními podmínkami. Já si myslím, že je tedy potřeba nabídnout podpůrné služby, je potřeba, aby práva uprchlíků na pracoviště byla dostatečně eh, chráněna. Je důležité zajistit, že účast uprchlíků na trhu práce by neměla být eh, na úkor eh, dalších politik pro trh práce a mobilitu pracovníků na národní úrovni. A proto tedy musíme podporovat kanály nebo cesty, které umožní integraci uprchlíků na všech úrovních eh, jejich dovedností. Zároveň bychom eh, měli dbát na to, aby tato opatření byla součástí komplexní reakce. To znamená, že musíme také bránit diskriminaci a chránit další práva uprchlíků. Potřebujeme tedy rozvinout techniky eh, včasné reakce, o tom již eh, byla řeč. Musíme sladit e, poptávku a nabídku, musíme se snažit o to, aby tady fungovala spolupráce mezi různými e, částmi společnostmi, mezi odbory, podniky a tak dále. Já si myslím, že e, v Německu to funguje poměrně dobře. Tam vznikla spolupráce mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem a dalšími ministerstvy, které se tedy zabývají integrací uprchlíků a e, federálním, tedy spolkovým úřadem práce je velmi důležité, abychom měli holistický přístup, abychom do toho zapojili sociální partnery, protože i to je naprosto klíčové pro naší reakci v rámci sociální politiky. Na závěr bych rád řekl, že MOP podporuje aktivity vašeho výboru Evropského parlamentu jako celku a také aktivity členských států, pokud jde o usnadnění sociálního začlenění uprchlíků na trh práce a podporujeme také jakékoliv eh, jakákoliv podpůrná opatření, která se zaměřují na sousední země, které čelí velkému přílivu uprchlíků. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát a nyní eh, postoupíme k otázkám a příspěvkům ze strany účast jiných členů parlamentu a nejprve dám slovo Jutě Steinruck. Máte slovo, prosím. Děkuji vám mnohokrát za skutečně nesmírně důležitá a působivá slova vás všech. Děkuji vám, paní Kary, za vaše závěrečné slovo. Jedná se o evropské hodnoty, které musí platit pro všechny nezávisle na tom, zda to jsou obyvatele Evropy či lidé přicházející z jiných částí světa. A to zaznělo naprosto jasně ze všech příspěvků že se pohybujeme eh, v určitém napětí a často se musíme i my sami nově učit. Nově učit, co to znamená integrace do trhu práce. Domnívám se, že je tady třeba brát vážně rovněž obavy. A velice důležitým bodem pro mě bylo, že tady máme co dočinění s výzvou společnosti a sice, aby ta společnost byla vůbec schopna integrace. A na tom musíme pracovat právě tak, jako na zprostředkovávání kompetencí pro lidi, kteří hledají pomoc v Evropě protože tady máme vlastně teprve počátky tohoto procesu je třeba, abychom doprovázeli společnost naší stejně, jako doprovázíme uprchlíky. Mám tady celou řadu otázek. Dostali jsme informace, že integrace do pracovního trhu má být prováděna na základě dotovaných pracovních míst. No, tady s tím souvisí na druhé straně ovšem otázka, jak na to budou reagovat lidé, kteří žijí v Evropě a už dlouho hledají pracovní uplatnění. Jak budou reagovat na to, že oni zůstanou vyčleněni nebo se dostanou na konec čekající řady. Já si myslím, že musíme pomoci, že je třeba rovně nakládat se všemi, kteří v Evropě hledají práci, nezávisle na tom, zda to jsou cizinci z Evropské, eh, pardon, zda to jsou obyvatele Evropské unie či lidé přicházející z jiných částí světa. Myslím si, že tady v Evropě máme přece jenom rozdíly. Eh, máme tady regiony s vysokou nezaměstnaností a na druhé straně máme v Evropě regiony s nedostatkem pracovní síly. Já si myslím, že Evropa, v Německu tomu říkáme povinnost pobytu. A, eh, či povinnost bydliště. Máte tady nějaké návrhy, jak bychom mohli zlepšit tuto situaci? Další otázka. Viděli jsme celou řadu institucí, počínaje odbory přes eh, úřady práce, přes Červený kříž, kteří mají celou řadu zkušeností a řadu nápadů. Existuje skutečně intenzivní výměna ku těch příkladu nejlepších postupů. Podívejme se na Španělsko, na integraci do pracovního trhu. Téma důstojné práce je také důležité. Já v posledních dnech já vůbec nevím, zda eh, jste četli z Mezinárodní organizace práce, že uprchlíci ze zemí eh, utíkající a zatím se nacházející mimo Evropskou unii jsou vlastně podrobováni otrocké práce, aniž by měli jakákoliv práva. A já znám jednotlivé konkrétní případy v Evropě. Najedno, vidím, že se to děje i v Evropě, že té situace uprchlíků, tu situaci uprchlíků je možné více a více zneužívat. Poradní místa jsou jednou věc, ale jsou jedna věc, ale druhá věc je vůbec informovat, že tady taková poradenská místa existují. Máme i dobré příklady, jakým způsobem můžeme pomoci lidem. Mám tady ještě 6, 7, 8 dalších otázek, ale pak to udělám bilaterálně, protože jinak bych asi hovořila příliš dlouho, nebo že mi možná udělíte slovo ještě jednou. Děkuji vám. Máme tady koordinátory E, a já dávám slovo dalšímu poslanci, panu Dominiku Martánovi. Sorry, sorry, it's Madam... Omlouvám se, nejdřív dostane slovo paní Lambert ze Zelených. Thank you. I wanted to ask... Děkuji za slovo. Já jsem chtěla položit několik otázek a také chtěla jsem říci, že EU už má poměrně hodně informací Eh, z takzvaného Equal Project, eh, který fungoval před několika lety, lety a tam je spousta dobrých osvědčených postupů, například v otázkách eh, jazykových kurzů, stínování v práci a tak dále. Na to bychom neměli zapomínat. A pak mám konkrétní otázku. Jaká je vazba mezi délkou povolení k pobytu a jak to může ovlivnit přístup na trh práce? Víme, že směrnice o kvalifikacích umožňuje těm, kteří mají doplňkovou ochranu, tak jim umožňuje počáteční povolení k pobytu v délce jednoho roku, potom následuje dvouleté povolení a pak to dále pokračuje. Týká se to také odborávání byrokracie. Jak to funguje v případě osob, které chtějí nabídnout pracovní místo někomu, kdo má například jenom roční povolení k pobytu? Vidí to lidé jako případnou překážku, že toto povolení má dobu jednoho roku? Dále, vyhodnocení dovedností eh, nově příchozích. Eh, samozřejmě spousta lidí nebudou mít své kvalifikační dokumenty, nebudou je mít s sebou. A víme, že eh, přístup k dokumentu například Sýry byl mimořádně obtížný, takže to nikoho asi nepřekvapí. Jak bychom mohli mít systémovější způsob vyhodnocení dovedností lidí, eh, které už mají, když přicházejí, tak abychom jim usnadnili eh, přístup na trh? Děkuji. Thank you, Mr. Marta. Eh, děkuji, pan Marta. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. A téma tohoto zasedání sociální inkluze a uh, začlenování uprchlíků na trh práce. Já jsem velice eh, bedlivě sledoval kvalitní přednášky řečníků, ale je třeba říci, že uprchlíci a imigrace, eh, tady se říká, že to je šance pro Evropu a mm, eh, že tedy, já si myslím, že to je nadhodnocování lidí, kteří se k nám dostávají Protože kdyby to bylo tak jednoduché, jak se o tom hovoří, drazí kolegové, proč tedy se setkáváme, abychom o tomto problému hovořili? Není to ani jednoduché, ani zcela zjevné. Na úrovni uprchlíku se tady nedělá rozlišování, zda se jedná o politické uprchlíky či o ekonomické uprchlíky a nebo teroristy, kteří využívají uprchlických proudů proto, aby se dostali do Evropy. Určitý počet zemí už se stal obětí jejich v roce 2015. Paní Kary správně řekla, že uprchlíci jsou především lidé, kteří jsou aprosto vykořeněni. Máme tady problém s tlumočením, praví paní předsedkyně, do polštiny. Ehm, česká kabina se táže, zda čeští posluchači slyší české tlumočení. Eh, paní Kary, já opakuji, paní Kary řekla velice správně, že uprchlíci jsou vykořeněni mimo svou rodiny a nemají možnost vrátit se ním a já si myslím, co by Evropa měla učinit, je především pomoci jí v tom, aby se mohli vrátit do zemí svého původu aby, kde mohou tito lidé najít konečně své štěstí. Rovněž se tady hovořilo o integraci, ale nehovořilo se o asimilaci, eh, protože kdo říká integrace a paní Kary o tom dlouze hovořila, musí také zmínit nezbytnost přizpůsobit se komunitarismu. Paní Kary řekla, že to je nový přístup, ovšem nový přístup, domnívám se, není jejich integ- neznamená integrovat se, ale znamená se přizpůsobit se zvykům a tradici zemí, které uprchlíci přijímají, podobně jako se to děje v USA, v Austrálii, eh, v zemi, eh, kde Eh, je, kde tato situace je naprosto odlišná než v Evropě. Já jsem tedy slyšel velice málo o požadavcích. Já si myslím, že byste vy měli také vidět tu nezbytnost těch nových občanů, aby se přizpůsobovali. Zároveň bych chtěl říci, že jsem tedy neslyšel, že Evropa tady má dobrou vůli přijímat uprchlíky, ale myslím si, že obyvatelé Kolína si toto přijímání a tuto velkorysost se vysvětluje úplně jinak. E, zároveň já jsem byl v Německu. Německo je zvláštní příklad, který vůbec nelze srovnávat se zbytkem zemí v Evropě. Německo má potřebu žadatelů azyl, protože má demografický problém. Není to případ v jiných zemích, zejména ve Francii. Připomínám vám, že ve Francii máme 6 milionů nezaměstnaných a Francie mm, e, s těmito 6 miliony nezaměstnaných už má ohromný problém, který je třeba vyřešit. A kde nedošlo k asimilaci? Tady zaznělo, že Evropa znamená 28 států s 28 různými ekonomickými a sociálními systémy. Čili řešení jako takové, jak na to upozornil poslední řečník, není viditelná. Já si tedy nez, nedomnívám, že jednoho dne naleznete. A závěrem bych přece jenom rád řekl a zopakoval, že imigrace je drama. A první oběti imigrace jsou sami imigranti smrt, kterou nalezají ve středozemní moři, které se proměnilo v pohřebiště. Je to špatné jejich obětovávání, vykořišťování, stávají se oběťmi mafios, mafiánských kruhů. Ale rád bych tady znovu citoval pana Submarova. Vy jste přece řekl, že imigrace je e, otroctví v moderní době. To je to, co se děje. Jsou to lidé, kteří se přijímají, ale přijímají se proto, aby se vykořišťovali. Zatímco by se mělo, jak už jsem řekl, jim pomáhat, aby se mohli vrátit zpět. A dovolte, abych závěrem řekl, já vám naslouchám už hodinu a půl. A vy tady hovoříte, jako kdyby v Evropě neexistovalo žádné obyvatelstvo. Proč také nezohlednit život Evropanů samotných? proč by měli být srozuměni s tím, co vy tady rozhodujete? To není tak zcela zjevné a já vás vyzývám, abyste o tom popřemýšleli. Děkuji vám. Thank you, <clears throat> Madame Ora. Paní Oranšoty. Merci, Madame la... Děkuji vám, paní předsedkyně. Evropská lidová strana také hovořila o tomto tématu. Já velice lituji, že jste nerespektovala řád dávání, udělování slova řečníkům jednotlivým eh, skupinám politickým a nedala jste mi slovo dříve. Děkuji vám mnohokrát za sorganizování tohoto slyšení. Zcela jistě jsme viděli napříč všemi těmi, kteří tady pohovořili, že Evropa zůstává Eh, ještě pozadu eh, s držováním hodnot, které by měla zastupovat a já si myslím, že tyto hodnoty bychom neměli opustit, když bojujeme proti xenofobii, eh, která tak snadno vzniká v tomto tématu imigrantů. Dovolte, abych nejprve přivítala to, co tady zaznělo v souvislosti eh, se zahrnováním do soci... Eh, se zahrnutím činností nevládních organizací. A to, co jsem právě řekla, je pro mne nesmírně významné. Já se domnívám, že právě státy tady musí hrát podstatnou roli. Ale nevládní organizace tady reprezentují mobilizaci civilní společnosti. A je mimořádně významné, aby tato mobilizace zakořenila se v lidech, aby tato mobilizace nebyla pouze mobilizací jaksi zhora, ale aby tato mobilizace byla rovněž spontánní. A já mám příklady z, té, eh, z, z konkrétních eh, území, kde se pohybuji a vidím, že mobilizace nevládních organizací je zcela zásadní pro integraci nedospěli bychom k úspěchu, kdyby tady se praktikovaly pouze politiky jednotlivých států, aniž by se zapojila a byla zohledněna občanská společnost eh, to, co řekla federální německá agentura, tedy promiňte, federální německý úřad práce, o těch třech bodech, které je třeba společně zahrnout výuku jazyku, příprava pro jazyk a profesní, příprava pro zaměstnání a kvalifikace. Eh, eh, velice často eh, problém je v tom, že se dělá jedno bez druhého, ale já se domnívám, že je právě třeba, jak už na to bylo poukázáno, abychom to dělali holisticky, abychom byli schopni snížit dobu, kterou integrace bude trvat pro integraci na trh práce. A této agentuře, této německé agentuře práce bych ráda položila otázku, co se týče specifického školení zaměstnanců, eh, kteří musí být připraveni na multikulturní přijímání, protože to, co zažíváme, vidíme, že všechny země Evropy s tím mají potíže. Máme tedy služby pro zaměstnanost, ale to vždycky bylo připraveno v národním rámci, ale nikdy eh, pro otevření se jiným kulturám a tudíž také jiné problematice. A to je důvod, eh, proč eh, se mi velice líbilo to, co jste řekl, jaké webové stránky máte také online v nejrůznějších jazycích a tady bych se ráda dozvěděla něco podrobnějšího ke školení vašich zaměstnanců právě v tom multikulturním přístupu. A to, co tady zaznělo o mobilizaci sítí, považuji za nesmírně důležité. Já v terénu vidím silnou mobilizaci sítí a první mobilizaci, kterou vidím, to je, když děti migrantů se integrují do škol. Vidíme tady sítě, které vznikají kolem migrantů od počátku, kdy jsou děti um, integrovány do škol. Ale mám tady problém, se kterým se setkávám v terénu a ráda bych věděla, jakým způsobem na to nahlíží naši účastníci a jakým způsobem si myslí, že by to šlo vyřešit. Ta přijímací centra, Eh, která eh, jsou mobilizována ze strany škol, ze strany nevládních organizací, musí čelit profesní integraci, ale ta profesní integrace není v tom místě přijímání uprchlíků. To znamená, pro sloučení všeho toho úsilí by bylo třeba, já bych řekla, by bylo třeba vytvořit nové přesídlování geografické, eh, rekonstrukci veškeré, veškerých těchto faktorů, jak pro děti, tak pro rodiče, ale v tom místě, kde mohou dostat práci. A tato druhá migrace, já tedy nevím, jak, jak je to v jiných zemích, ale v mé zemi, tady v té oblasti nejsme připraveni. To je tedy, že to je vlastně nutno zvážit eh, na úrovni politické. A myslím si rovněž, že všichni bychom měli také spojit na se úsilí v komunikaci s médií. To, co čtu a vidím v médiích, rozhodně není to, co jsem tady slyšela dnes ráno. Všechno to, co se zveřejňuje v médiích, mm, to je spíš takové zjednodušování, zoufalství a podpora nemístné ksenofobie na rozdíl od evropských hodnot. A proto si myslím, že úlohou Evropy je také přispět k jiné imidži pro přijímání uprchlíků. Děkuji vám. Uh, thank you. Uh, Děkuji. Děkuji paní Šetě. Pokud je o seznam řečníků, tak nejdříve jsou na řadě koordinátoři. A pokud koordinátor není přítomen, tak eh, musíme být informováni o tom, kdo ho nahrazuje. Takový je náš obvyklý postup. Nicméně samozřejmě, pokud si přejete, můžeme udělat i výjimky. Slovo má pan Mann, je stínovým zpravodajem. Děkuji. Já jsem rád, že máme dnešní slyšení a šesti experti je, řekli nejenom to, co máme udělat, ale také to, co se v členských státech děje, co se dělá na různých úrovních. Eh, pan Miller vlastně velmi jasně řekl, mm, co, čeho dosáhl BA, že to je strategie a ne akcionismus. Vím, že někteří lidé říkají, mělo by se tak dít rychleji, potřebujeme více eh, lidí, ale věci vyžadují čas a jasný systém. Já jsem opravdu rád, že že některé věci se v mnoha zemích mohou dít a často se to děje i bez podpory eh, státu. Ehm, paní Akary, mám otázku na vás. Vy jste byla v některých eh, domovech nebo táborech, kde jsou například eh, uprchlíci bez doprovodu, mluvili jsme se Syřany a zjišťujeme, že je dobré se naučit jazyk. Máme zástupce v Lepu a já bych si přál, aby extremisti, kteří se uh, objevují a ob, zahrnují uh, ty sítě, tak aby alespoň jednu hodinu byli v těchto táborech a viděli, jaké jsou osudy těchto lidí, protože pak by možná umlkli jich uh, eh, útoky. Já myslím, že v každém případě musíme zabránit extremismu. Ti extremisté by měli skutečně uh, na vlastní kůži zažít, jak to vypadá v táborech. Tady nejde o nějaké kusy zboží, produkty, ale o skutečné lidi lidi. Já mám otázku k jazykovým kurzům. Hmm, konečně se něco změnilo, to bylo na začátku, ano, my chceme něco udělat, ale existuje několik zemí, kteří říkají, které říkají, my si přejeme, aby ti, kteří z toho mají prospěch, aby se účastnili eh, na nákladech, ale to není no-go koile. Ale kromě jazykových dovedností není nutné také pochopit, jaké jsou vlastně hodnoty určité společnosti, Eh, například jakou hodnotu přikládáme toleranci, jak je pro nás důležitá demokracie. Ehm, v některých zemích to ty nově příchozí nezažili. Eh, jakou eh, hodnotu váhu přikládáme akceptanci menšin. Takže chceme dosáhnout toho, aby se nově příchozí nejenom naučili jazyk a zapojili do trhu práce, ale aby také pochopili, aby byli schopni pochopit, že musíme zabránit nějaké paralelní společnosti a Eh, vymezování se nebo izolaci, aby nežili izolování A druhá věc, to je téma, které se u nás probírá, minimální mzda, eh, která by měla eh, být pozastavena nebo zrušena pro uprchlíky. Ale já si myslím, že to je nesprávné, protože potom máme různé skupiny. Na jedné straně máme zaměstnance, na druhé straně straně uprchlíky a mm, takovéto vymezování nic nepřinese. Je to naprosto nesprávné. Já si myslím, že lidé by měli být rozumně odměněni a to je opravdu důležitá věc. A potom ještě otázka na vás, paní Akary. Ehm, některé členské státy, jak to poukázal pan Miller, ehm, řeší pravomoce. A ti, kteří přišli, mají určité dovednosti, schopnosti, znalosti, máte zkušenosti, ale v mnoha ehm, v mnoha oblastech to nestačí, takže potřebujeme opravdu lidi z praxe. Ale s mnohými mladými lidmi, kterým jsem hovořil, tak oni řekli, ne, my chceme co nejrychleji pracovat. Já to chápu, chápu ty důvody, eh, protože oni musí eh, zaplatit těm, kteří jim umožnili eh, útěk do Evropy. Ale bez vzdělání a bez rozumné praxe, ze které bude jasné, jaké schopnosti a dovednosti mají, tak to jednoduše nejde. A existuje možnost, aby lidé řekli, to není nějaká strategie odmítnutí, ale e, je to strategie, která je nutná pro úspěšnou budoucnost. To je to, co zatím je. A mě by zajímalo, jak tomu můžete přispět. A v každém případě děkuji za e, skvělou práci, kterou odvádíte. Thank you, Mr. Mann. Děkuji, pane Mane. Pan Balast. Oui, merci, euh, madame la présidente. Euh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych nejprve rád reagoval na kolegu z ENF, pana Martána, protože ku příkladu řekl, že uprchlíci dnes eh, tady mm, znamenají eh, nebezpečí infiltrace teroristy. Ano, to riziko je tady, ale e, vidíme, že bohužel v roce 2015 tady došlo k těm teroristickým útokům a zřejmě se odkázal na naši zemi, ale rád bych připomněl, že to, k čemu došlo v roce 2015 ve Francii a vrazy, e, eh, kteří tady působili, nebyli uprchlíci eh, byly to děti kte, uprchlíků, kteří se narodili ve Francii, čili v Evropě, což absolutně nesouvisí a tady je třeba dba dávat veliký pozor, zejména vůči našim občanům, abychom tady nesměšovali různé věci. Stejným způsobem jste se odkázal na život evropských občanů, který musíme naslouchat. No právě, když se podívíme na průzkumy veřejného mínění, je skutečně působivý, působivé, když vidíme, jak naši občané reagují daleko zraleji a jsou daleko ochotnější pomoci než naše politické elity tváří v tvář situaci reagují politici naprosto neudržitelným způsobem. A samozřejmě, kdo by si dnes nepřál, aby situace v Síráku a v Iráku se nestabilizovala, ale Eh, jistě si dokážeme představit, že to eh, eh, nedochází zatím k degradaci, čili ke snižování napětí na Blízkém východě, abychom mohli prostě říci tomuto obyvatelstvu, hm, není vůbec žádný problém, teď myslím taky na subsarskou Evropu, dámy a pánové, můžete se klidně vrátit do zemí svého původu. Jsou to nebezpečná slova, na která je třeba dbát. Byly tady snad problémy s tlumočením do každého jazyka, teď je to v pořádku. Můžete pokračovat, pane Balasi. Vidíme tady, že to jsou nebezpečná slova, která tady zazněla. Je třeba se proti tím ohradit. Ta realita, o které hovořil pan Martan. Vy vlastně hovoříte o něčem, čemuž nedáváte vůbec žádnou odpověď a žádný návr- žádné návrhy řešení. Vy tady konstatujete možná fakta, aniž byste řekl, co máme dnes dělat. A když se podíváme na to významné téma sociální integrace uprchlíků, máme tady prvek, který je absolutně nezbytný. Pakliže evropské obyvatelstvo má pocit, že tato integrace uprchlíků znamená dnes zvýšení sociální konkurence, nekalé sociální konkurence, no tak tady budeme mít uh, daleko nižší ochotu přijímat uprchlíky, eh, co se týče sociálního statu. Ale tady samozřejmě by potom došlo eh, ke strašlivému rozvoji rasismu. Musíme tedy zůstat v tom přístupu, který je nesmírně důležitý. To znamená, že trh práce a při je právo, které je stejné pro všechny a je třeba nalézat východiska, abychom důstojně mohli přijímat uprchlíky ale že je třeba umožnit jim vzdělávání, ale rozhodně nelze akceptovat, aby tady vznikl nějaký subproletariat, který by ohrozil rovnováhu naší společnosti. Thank you. I give the floor to... Děkuji, Helga Stevens. Dank u wel, voorzitter en Děkuji. Vážená paní předsedkyně, milí kolegové, nejprve mi dovolte, abych poděkovala expertům za velmi podrobné, podnětné prezentace. Musím říci, že to byla dobrá inspirace pro evropskou politiku integrace a mám zvlášť radost, že těžiště eh, spatřují v horizontálním přístupu, že to považují za to nejdůležitější, protože se zároveň domnívám, že to je v Evropské unii určitý deficit a že by byl pokrok, kdybychom toho dosáhli. Já si myslím, že integrace zahrnuje povinnosti a práva a obojí je důležité. Znamená to, že musíme do integrace investovat, ale zároveň musíme, můžeme od, očeká, od uprchlíků něco očekávat. Ráda bych se zeptala, jak ty závazky je možno v praxi koncipovat. Všimla jsem si toho, že zaznělo, že ne všichni uprchlíci jsou stejní, že je nutno je posuzovat individuálně, že je není možno házet do jednoho pytle. To je naprosto zásadní. Je důležité, abychom zohlednili individuální kvalifikaci každého z nich, tak aby eh, bychom na trhu práce využili jejich schopností. Nicméně v těch prezentacích jsem postrádala jednu věc. Do jaké míry jsou zohledněny osoby se zdravotním postižením? To znamená, že bych ráda eh, položila expertům následující otázku. Jak můžeme eh, v tomto eh, z tohoto hlediska dosáhnout pokroku. Například ehm, pokud jde o e, hluchoněmé uprchlíky. Jsou tu e, lidé, kteří přicházejí z Blízkého východu, ze severní Afriky, kteří mají problém se integrovat, e, zapojit do vzdělávání, ale pro tyto lidi je zvlášť důležité, aby se jim dostalo vzdělání ušitého na míru, které bude zohledňovat jejich potřeby. Já si myslím, že to je slabé místo, mimo jiné i u nás v Belgii. Já si myslím, že bychom tedy měli ty uprchlíky spojit nebo integrovat do komunity lidí se stejným postižením v hostitelské zemi, protože to jejich integraci nepochybně usnadní. Podobně jako je tomu u uprchlíků, kteří post, nějak postiženi nejsou. Kromě toho bych se ráda zeptala, co se dělá pro eh, postižené nebo po pro uprchlíky se zdravotním postižením, především pro ty hluchoněmé uprchlíky. Jsou tu nějaké způsoby, jak si vyměňovat zkušenosti, příklady dobré praxe, jak tomu Evropa může být nápomocná. Já jsem proto, abychom se snažili o co možná nejrychlejší integraci. Azylové postupy, procesy v Evropě jsou relativně rychlé, mm, podařilo se nám je zkrátit, ale myslím si, že e, jsou tu ještě rezervy, jak je zkrátit ještě více. Velmi se těším na vaše odpovědi. Děkuji paní Stevens a nyní Sven Šulce. Prosím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také všem expertům. Musím říci, že to bylo velmi zajímavé slyšení. Dříve než položím svoji otázku, tak si myslím, že věci, které nejsou správné, bychom neměli nechat bez komentáře. Já si myslím, že na adresu kolegy bych rád řekl, že Německo eh, tedy nejen, že má demografický problém, ale eh, před několika lety zahájilo reformní proces, za, mm, bylo to za kancléře Schrödera a myslím si, že, to, eh, že by dobře učinili i jiné země, kdyby se vydali stejnou cestou. Mám dvě otázky. Za prvé, minimální mzda, jaké to má dopad jaký to má dopad na eh, trh práce. Tady se obracím na kolegu z Německa. Já osobně nejsem proto, abychom minimální mzdu paušálně rušili u migrantů, u uprchlíků. Přesto jsem během minulého týdne hovořil s mnoha eh, lidmi ve svém regionu, kde je desetiprocentní nezaměstnanost, i to je v Německu možné. A musím říci, že mnoho drobných podnikatelů by bylo rádo, kdyby mohli eh, zaměstnat uprchlíky, ale není vždycky možné hned vyplácet minimální mzdu, protože zkrátka ne všichni uprchlíci mají potřebné vzdělání a e, objevují se velké obavy a i to tu musíme zmínit. E, a sice e, jestli ta otázka minimální mzdy nepovede k tomu, že, se bude, že bude bujet nelegální práce, práce na černo a já si myslím, že to by se mohlo týkat především lidí, kteří mají minimální vzdělání, minimální mzda totiž v Německu může růst a to znamená, že ti lidé s minimální, eh, minimálním vzděláním eh, budou mít problém najít Eh, uplatnění a proto si myslím, že by bylo možné ten požadavek minimální mzdy dočasně eh, přerušit, podobně jako u těch dlouhodobě nezaměstnaných. Druhá věc, to je také otázka na kolegu z Německa. Jde o to, že když se snažíme uprchlíkům najít práci, tak musíme prověřit, jestli neexistují nějací němečtí uchazeči, kteří by splňovali stejné e, e, požadavky. E, to znamená, že bych se rád zeptal, jestli je to problém mm, jestli tento požadavek představuje problém při integraci uprchlíků na trh práce, neustále prověřovat, jestli neexistují nějací němečtí uchazeči o práci, kteří by splňovali stejné požadavky, stejný profil. A třetí věc, která je také aktuální pro Německo, a sice ty jednotlivé obálky, které tu máme z Evropy, například Evropský sociální fond. Já jsem před několika měsíci položil paní komisařce Thyssen na slyšení otázku, jak tedy Eh, si myslí, že by německé prostředky bylo možno použít při integraci uprchlíků na trh práce a jejich, eh, její odpověď tedy zněla, že každá země by měla využít ten objem prostředků, který má k dispozici a proto se ptám, jestli tedy tyto prostředky využíváte a jestli eh, jsou tu nějaké možnosti zlepšení nebo nějaké zlepšovací návrhy, které byste rádi směřovali směrem sem do Bruselu. Děkuji a nyní má slovo paní Jafřilověcka. Bardzo paní předsedničance. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve se omluvila našim hostům za to, že jsem dorazili později, ale my jsme měli hlasování na jiném výboru, jehož jsem členkou a musela jsem se tady účastnit. Moc se omlouvám, protože vím, že toto téma uprchlíků je mimořádně důležité nejenom pro evropské společnosti, ale také pro uprchlíky. A ani jedna z těchto stran není ještě tak daleko, aby pochopila, co se děje na našem kontinentě. Elizabeta tady poukázala na jednu velice významnou věc. Jak jsou lidé připraveni? tito lidé, kteří mají informovat uprchlíky. Já sama jsem byla nesmírně překvapena, když v létě uprchlíci, kteří eh, dorazili do Maďarska a byli přijímáni někde v nějakém místě, byli velice nešťastní a tázali se, proč se nemohou svobodně pohybovat v Evropě, protože jsou v Evropě, takže by mohli jít do, do každé země. Ale pro mě to bylo znakem toho, že nikdo nepřipravil služby, které se zaobíraly otázkou uprchlíků v ten okamžik, aby vysvětlovali uprchlíkům, že nyní mohou nejprve požádat o statut uprchlíka, že v tomto okamžiku jsou nelegálně na evropském území. Takže já bych se vás ráda zeptala, zda v tomto ohledu děláte něco, aby se informovali uprchlíci od samého začátku, od prvního okamžiku, kdy dorazí do Evropy nebo někam jinam, jaká jsou jejich práva, ale také jaká jsou jejich povinnosti, jak se mohou připravit. Protože já se domnívám, že nedostatek takové informace způsobuje eh, potom nešťastnou situaci a obtížnou situaci, aby vůbec uprchlíci pochopili, jakou situaci mají a e, potom si myslí, že mají a žádají spoustu věcí, na které nemají právo a to vede ke zmatení obou stran. A měli bychom se obě strany snažit navzájem se chápat. A to mě vede k mé druhé otázce, jakým způsobem připravujeme evropskou společnost na to, aby pochopila situaci a aby akceptovala tuto situaci. Já přicházím z Polska, ze země, která nemá zkušenost, jako například Francie nebo Itálie mají s uprchlíky, zejména s uprchlíky z Afriky. A situace, které jsme byli svědky v Kolíně anebo v Paříži, zneklidňují polskou společnost a vzbuzují v nich skutečné obavy. Máme už u nás první uprchlíky, ale vidíme, že lokální orgány a školy nejsou připraveny, eh, protože my jsme hovořili s lokálním obyvatelstvem, ale snažili jsme se jim vysvětlit a přesvědčit je, že se vyplatí spolupracovat společně a neděje se to v dostatečné míře, takže já jsem zvědavá, zda také věnujete pozornost tomuto faktu. A takové země jako já, které, eh, jako země, ze které pocházím, nemají zkušenosti s integrací, protože integrace je něco, na které musí pracovat obě strany. Děkuji. Thank you, Mr. Hock. Děkuji. A teď pan Hock. Děkuji, paní předsedkyně. Já rovněž... Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem také Polák. Ale já mám tak trochu jiný názor na věc. Alespoň mám takový dojem. Samozřejmě, že tato diskuse je nespírně zajímavá a nezbytná. Ovšem, to slyšení, jak si mám pocit, že tady vyjadřuje pouze mm, přání. Chceme všichni, mm, aby nedocházelo k diskriminaci, eh, ale hovoříme tady o něčem, eh, od čeho se skutečnost velice liší, protože skutečnost je krutá a dramatická, jak pro uprchlíky a imigranty, tak pro obyvatele Evropské unie. Každá země má svou tradici, svou historii a svou národní identitu. Integrace bez asimilace je utopie. Dovolte, abych to zopakoval. Je to utopie. Rád bych vám připomněl zásadu charity. Nejprve milovat a zabezpečit rodinu potom milovat a zabezpečit vaši vlast a potom zabezpečit a milovat jiné komunity. Pár otázek. Jakým způsobem rozlišovat mezi statutem uprchlíka, imigranta anebo žadatele o azyl? Jaká kritéria se aplikují pro identifikování toho statutu? E, díváme se například na důvody imigrace. Druhá otázka. Můžeme si představit, kolik milionů uprchlíků muselo imigrovat Pardon, jakým způsobem je možné zastavit rozměr té imigrace? Imigrace tady bude vždycky, ale je třeba zbrzdit její množství. A druhá otázka, jakým způsobem si můžeme představit integraci do pracovního trhu, když nejsme schopni zvládat tuto integraci v naší vlastní zemi? A závěrem bych rád řekl, ano, Diskuse o této záležitosti je nezbytná, ale co je ještě nezbytnější, je podnikat konkrétní kroky. Byť musíme připomenout to, že bychom měli pomoci lidem u zdroje. Musíme uvažovat o tom, abychom odstraňovali příčiny a nikoli dopady. Tato situace je pro nás nesmírně důležitá protože nikdy nedojde k plné asimilaci či plné integraci leda, že bychom mini, mi, minimalizovali zdroje a příčiny migrace. Děkuji, paní Agea. <clears throat> Jo, sinceramente mi diventa di... Upřímně, je pro mě těžké vystoupit teď, po té, co jsem si vyslechla jednotlivé připomínky. Upřímně řečeno, bych se chtěla zeptat, jaký smysl eh, dává být poslancem eh, v místě, kde máme 28 členských států, které jsou naprosto odlišné a mm, vlastně nemáme pak jednotu v Evropě, když eh, potom musíme ještě vlastně vyhlédnout jenom za hranice našeho malého světa tady už není um, klidný a jakmile to uděláme, jakmile se jenom podíváme za hranice našeho malého světa, tak nás eh, přepadne uh, panika a strach. A pokud jde o lásku, no tak nemáme prioritu lásky. Prostě láska je láska, nemáme nějaké priority rodina, vlast. Žádný typ integrace nemá nikoho vyloučit. To podle mě je zásada, která platí a pokud se neschodneme ani na tomto, to tak nemá vůbec smysl o něčem diskutovat. Proč nefunguje model integrace? Proč jsme úplně uzavření? Nejsme schopni se podívat dále, než kam sahá náš nos. Je nás 28 členských států a když byl eh, ve valetě navržen přístup holistický k imigraci a k integraci, tak eh, jsme všichni byli úplně spokojení, všichni jsme na to říkali ano, eh, chceme integrace, chceme se podělit, chceme se podpořit v jednotné Evropě, a ani ne týden poté každý si vytvořil svoji krásnou zeď, která bránila tomu, aby tento princip solidarity a sdílení byl vůbec uplatněn. Takže já si myslím, že ve slovech eh, dobýváme svět, ale pokud jde o činy, tak eh, tomu tak vůbec není a myslím si, že to, co teď vidíme, tak to je nejhorší za poslední dobu. Proto to nefunguje, protože jestliže je veškerá váha, veškeré to břemeno problému, který vlastně není problém, protože jestliže máme 60 milionů osob a proti 7 eh, miliardám osob ve světě, tak když my nezvládneme 60 milionů, tak to je neochota. A jestliže ale eh, toto břemeno necháme pouze na těch zemích, které mimo jiné jsou na tom nejhůře, tak je jasné, že to nezvládneme a je jasné, že žádná integrace nefunguje. A jestliže eh, necháváme možnost žít lidem v podmínkách, které jsou nedůstojné, eh, a přitom jsou to stejně lidé jako my, a já bych se chtěla zeptat, jak je to s těmi středisky toho prvního přijetí, jak tam lidé žijí? My žijeme ve světě, který je příjemný, pohodlný. A teď si představte, odkud uprchlíci přicházejí. A začínáme rozlišovat. Máme tady lidi, kteří utíkají před terorismem, před válkou a my děláme ty nejhorší z možných chyb, jestliže směšujeme dvě věci, které jsou naprosto odlišné. Měli bychom rozlišovat. A jestliže se um, nenaučíme uh, se podívat dále, než je jenom naše bezpečná zeď, jestliže nebudeme mít nadhled, tak nemáme šanci. Uh, Itálie zažila různé problémy, teď vidíme, jak to je v Belgii, Mm, tady v Belgii vidí eh, integrované Italy po mnoha let, letech a já si myslím, že Italové, kteří přišli do Belgie, tak eh, přinesli velkou přidanou hodnotu, i když ta cena byla poměrně vysoká a mm, pracovali například v dolech. Já nechci mm, ukazovat všechny tyto příklady, ale například v USA eh, Poláci se integrovali výborně, to nemůže nikdo popřít. A Není přece možné, že řeknete, že nevíte, co to je integrace, protože jste ji prožili, prožili, naš, prožili naši prarodiče. Ne, vždy se k nám uh, chovali dobře, protože jsme neměli příležitost, ale představili jsme zdroj, byli jsme integrováni. Někdy ta integrace byla lepší, někdy horší, ale to, co jsme zažili, by mělo být pro nás určitým měřítkem, toho, jak my sami se chceme teď postavit tomuto problému, ale jestliže se uzavřeme s výmluvou, že máme strach z toho, co se může stát, tak nemá vůbec smysl, abychom tady o těchto věcech diskutovali. Thank you. I'll give the floor to my... Děkuji. Děkuji, Děkuji. Děkuji. Děkuji. grazie. Eh, eh, děkuji, děkuji za opravdu tento důležitý okamžik. Můžeme eh, se zabývat některými věcmi více dohloubky, zjistíme, jaké jsou názory ostatních, můžeme se zamyslet nad tím, co děláte s integrací uprchlíků. Já se omlouvám, že jsem nepřišla úplně včas. Měla jsem ještě jiné závazky, ale pozorně jsem eh, naslouchala jednotlivým vystoupením a z jednotlivých vystoupení mám pocit, že opravdu ty příspěvky byly důležité. Já jsem zpravodajkou stanoviska z vlastní iniciativy ke středozemní oblasti. Eh, zabývá se celostním přístupem k migračnímu jevu. A chtěla bych proto přispět k tomuto tématu, eh, protože téma integrace se eh, řešilo v rámci naší zprávy z vlastní iniciativy. Eh, odpovědné zvládání migračního jevu znamená především otevření legálních a právních eh, kanálů eh, k legální migraci, protože Evropa bude prosperovat pouze pokud umožní volný pohyb znalostí a znoží a zboží. Musíme multiplikovat pracovní sílu, nejenom vysoce specializovanou. Je třeba revidovat fragmentované eh, vnitrostátní politiky, zejména pokud jde o eh, migraci. Měli bychom se zaměřit na obecné, pra, obecná pravidla, pokud jde o vstup a pobyt eh, pracovníků, kteří přicházejí ze třetích zemí. Potom pokud jde o ekonomickou migraci, tak my jsme důrazně odsoudili jakoukoliv formu vykořišťování migrantů. Skutečnost, že mnohé státy mají tento čin jako trestní čin pokud, pouze pokud je spojen s obchodování s lidmi, ale my eh, chceme úplné provedení směrnici z roku 2009 číslo 52 o sankcích, kde jsou eh, prostředky a opatření proti zaměstnavatelům v takovýchto případech, abychom chránili oběti obchodování s lidmi. Eh, jde o osoby, které potom spolupracují v trestních řízeních jako svědci. Eh, potom také máme návrh eh, výboru Libe, já jsem jeho členkou a výbor Libe pracuje na určité změně a já doufám, že to bude dostatečně ambiciozní a bude to odpovídat také potřebám, které jsme identifikovali na trhu práce, což je téma, které je přítomno i v naší diskuzi na úrovni různých členských států. To otevření kanálu pro legální vstup migrantů eh, v rámci Evropy musí souviset také s ambiciozními eh, politickými opatřeními, která budou zaměřena na integraci eh, uprchlíků a v, druhém, eh, v druhé fázi jde také o volný pohyb uprchlíků. Já si myslím, že integrace je klíčem úspěchu budoucí společné migrační politiky, na to nesmíme zapomínat. Ta výzva, problém, před kterým teď stojíme, spočívá v tom, že musíme vypracovat přístup, který má prioritní cíl, čímž má být integrace migračních toků do naší sociální, politické a ekonomické situace našich hostitelských zemí, tak abychom těmto lidem zajistili jednak práva, ale také povinnosti, které jsou analogické eh, k těm, které mají naši občané. A chci připomenout, že hlavní nástroj integrace představuje práce a proto apelujeme na členské státy, aby řádně e, uplatňovali článek 15 e, směrnice o přijímání a aby zajistili přístup na trh práce příjemcům mezinárodní ochrany. Hovořím o přístupu, a to do devíti měsíců od e, Eh, podání žádosti. Realizovali jsme také azylový systém, já jsem slyšela některé rozpaky různých kolegů a my samozřejmě jsme kritičtí vůči současné situaci a jde o to také, který v členský stát je kompetentní, protože to má vliv na jednotlivé postupy ale je, je třeba zajistit nebo řešit existenci rodinných vazeb, ale to se neděje, protože převažuje to první kritérium, kterým je vstup, kde daný eh, nově příchozí stoupí na území EU. A proto jsme apelovali naší práci na členské státy, aby zohledňovali eh, ten faktor rodin, aby lépe využívali doložku eh, možnosti se rozhodnout, diskrecionality. To podle mě by mělo být v centru naší pozornosti. Dále bych na vás chtěla apelovat, abyste se více zabývali situací s států, kteří jsou na hranicích a týká se to také práce eh, těch přezhraničních pracovníků. A tím se spochybňuje otázka Schengenu a volného pochybu. To nemá dopad jenom na uprchlíky, ale bude to mít závažné dopady na naše občany, na naše pracovníky. Má to, bude to mít dopad na volný pohyb zboží, zdrojů. Já si myslím, že se nad tím musíme velmi dobře zamyslet a eh, měli bychom dobře informovat jak jednotlivé instituce, tak také naše občany. Děkuji. Thank you eh, and thank you. Velmi děkuji. Velmi vám děkuji za vaše otázky a intervence. Nyní tady dostanou slovo pozvaní experti, pozvaní účastníci našeho dnešního slyšení a prosím vás o co možná největší stručnost. Pokud eh, tedy budete mít pocit, že máte odpovědět na nějakou otázku nebo ještě jednou říci něco, eh, co tu dostatečně nezaznělo, tak to prosím během tří minut řekněte. Takže prosím, nejprve dostane slovo paní Akary ze Švédska. Děkuji. Je to diskuze, jde otázky a odpovědi a proto jsem tedy ve svém úvodním projevu řekla, že je potřeba pokládat otázky tak, abychom pochopili podstatu toho současného problému. My tady hovoříme o integraci na e, trh práce, o integraci uprchlíků. Možná, že to vypadá, že uprchlíci mají nějaké výhody, že jsou v určitém směru prioritní. Je důležité, aby byly k dispozici nástroje, aby uprchlík měl v ruce nástroje, díky nímž by mohl být konkurenceschopný na trhu práce a e, díky tomu potom budeme schopni řešit tu otázku jako celek. Je velmi důležité, abychom pochopili, že je důležité ty lidi dostat na trh práce, ty ti lidé potřebují si vydělat peníze, je také potřeba, aby ti lidé si vydělali peníze tak, aby mohli platit daně, aby měli sociální statut, aby si byli rovní s ostatními. E, není možné, aby pouze byli příjemci služeb a peněz. Musí také něco do systému odvádět. Pokud se zeptáte uprchlíka, žadatele o azyl, co v tuto chvíli potřebuje, tak řekne, že potřebuje tři věci. Jazykové znalosti, informace o dané zemi a Třetí věc, potřebuje přístup na trh práce, byť by na něm byl v pozici dobrovolníka. Ve Švédsku žadatelé o azyl dostanou možnost eh, pracovat, dostanou pracovní povolení. To znamená, že mají možnost pracovat, ale otázka je, jestli tady získají nějaké pracovní místa. ten systém eh, někdy vytváří eh, překážky pro ty, kteří nabízí pracovní místa a sice jsou tu předepsané vysoké mzdy. Já si myslím, že na místo nějakého pra- plánu pracovních míst podle eh, vzdělání a platových tříd bychom to měli koncipovat jinak je potřeba, aby to, abychom tedy navrhli koncept, který bude prakticky fungovat. Zaznělo, že lidé by, tito lidé by se měli vrátit a žít šťastně ve své zemi. Na to je možno odpovědět takto. Doufáme, že Evropa tedy dostojí své zodpovědnosti na politické úrovni a doufáme, že se najde řešení pro syrskou krizi. Jsme si jisti, že pokud se tak stane, lidé sem přestanou chodit. A ti, kteří chtějí uprchlíky poslat zpátky, tak, eh, prosí, tak těm, bych ráda, těm lidem bych ráda řekla, prosím, rozhodněte se, co chcete. Chcete je poslat zpátky nebo ne? Je Eh, je důležité, aby tady byla jasná politická vůle. Samozřejmě, že mnozí lidé by rádi šli zpátky, ale nikdo, nikoho nemůžete nutit, aby tak učinil. Pokud se někdo rozhodne, že se tady usadí a bude součást společ, součástí společnosti, tak eh, ho k tomu nemůžete nutit. Musí to být dobrovolné. Občanská společnost dělá mnoho věcí, snaží se uprchlíkům pomoci a já si myslím, že tato reakce místního obyvatelstva, místních lidí, když nám pomáhají, když za námi stojí, tak to nás přivádí k myšlence, že je to dobrá věc. Eh, pojďme těm lidem naslouchat. Například jazykové kurzy. Já v tomto smyslu vedu projekt, jsou tam čtyři učitelé, kteří jsou profesionálními učiteli, kteří 8 hodin v týdně u nás učí. Máme 100 studentů v těch kurzech a během čtyř měsíců eh, eh, se nám podařilo tedy eh, naučit lidi hovořit alespoň nějak, eh, tak aby následně tedy mohli získat přístup na trh práce. Já si myslím, že uprchlíci potřebují ještě větší podporu, větší pomoc. Pokud vlády přijmou takováto sociální opatření na podporu uprchlíků, tak si myslím, že to přinese velmi dobré výsledky. Děkuji. Děkuji a nyní pan Miller eh, z koordinační Eh, kanceláře pro eh, uprchlíky z, eh, z Německa. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, zazněla tu celá řada otázek. Pokusím se na něco možná nejlépe odpovědět. Mohu ale říci, že se nacházíme v Bruselu, to znamená, že, že, že já tedy pracuji v Bruselu, to znamená, že se na mě kdykoliv můžete obrátit. Já si myslím, že velmi důležité poselství je rovné zacházení to je v podstatě pro nás ta základní maxima, která není dána pouze právně, ale která má smysl i z hlediska politiky integrace. Můžeme říci, že je jedno, jestli se bude jednat o podporovaná pracovní místa nebo o služby eh, pro eh, osoby se zdravotním postižením, o minimální mzdu, ať se díváme na jakékoliv problémy, na jakýkoliv problém, tak základní Pravidlo zní, že nesmíme dělat rozdíly. Pokud někdo splní předpoklady pro to, aby získal podporované pracovní místo, dotované pracovní místo, tak je jedno, jestli je to uprchlík nebo Němec. Pokud z věcného, z objektivního hlediska splní předpoklady, tak mu to dotované pracovní místo poskytneme. A podobné je to s výjimkami pro minimální mzdu, ale jak už jsem řekl, všechno to jsou eh, věci, které nám v podstatě eh, jako rámec předkládá legislativa a my v tomto rámci jednáme. Máme například speciální týmy, které se starají o osoby se zdravotním postižením, jsou to i osoby postižené traumaty, to znamená psychickou zátěží, eh, tak, aby získali eh, přístup na trh práce, protože to není bez nějakých podporných opatření možné. Eh, vždycky musíme zvažovat pro a proti například getoizace, ke které z části již dochází. Já si myslím, že pokud jde o eh, trh práce, tak můžeme uvést konkrétní příklady eh, úspěšné praxe E, právě ty sociální, osobní sociální sítě jsou pro integraci velmi důležité. Funguje tady bilaterální kontakt s úřady práce, ale kromě toho funguje i Evropská síť zpráv služeb zaměstnanosti. E, to je velmi důležité, důležité grémium. E, to je tedy formalizovaná komunikace. My v pracovní skupině pravidelně probíráme tato téma na eh, pravidelných jednání. Eh, kompetence, to byla další otázka. Eh, já si myslím, že je tedy potřeba to podporovat i na pracovišti. Víc bohužel v tuto chvíli nemohu říci, protože na to není čas. Děkuji. Uh, Avo, uh, Red Cross EU Office, please. Merci, madame la présidente. za Červený kříž. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já teď eh, nemám prostor na to, abych odpověděl více než dvě otázky. Eh, paní Steineruk se ptala na osvědčené postupy a eh, potom se další ptali na normy při poskytování služeb. Je pravda, že si vyměňujeme osvědčené postupy, poskytovatelé služeb si osvědčené postupy vyměňují, je to dobře s ohledem na rozsah situace a potřebu logistických prostředků. Nicméně máme zde dvě omezení. Ve své prezentaci jsem už zdůraznil, že eh, Národní organizace Červeného kříže poskytují 50 služeb pro uprchlíky pak asi dalších 5% eh, poskytuje například Caritas. Ale je třeba vědět, že neexistuje určitý soubor služeb nebo norem, které by se momentálně poskytovaly uprchlíkům a platí to jak pro humanitární reakci, tak pro dlouhodobější reakci v rámci Červeného kříže. Eh, Červený kříž už působí v této oblasti asi 150 let. Máme určitý, sou, určitý soubor minimálních služeb, například v transitní zemí, jako je Rakousko, mají uprchlíci nárok na základní zdravotní péči a potom ještě další služby. Nicméně o sjednocení eh, v rámci EU, dokonce ani v rámci Červeného kříže, nemůžeme hovořit. To znamená, koordinace pro nás je výzvou. Kolega přede mnou eh, řekl, že v Bruseli to tež platí pro mě, jsem vám, jsem vám k dispozici, pokud byste potřebovali nějaké další informace. Eh, pan Somhoro za italskou odborovou organizaci má na starosti migraci. Máte tři minuty. Děkuji za slovo. Já jsem hovořil o třech aspektech zazněly různé otázky, které jsou zajímavé, ale pokud nebudeme mít určitý minimální základ v přístupu, tak velmi těžko můžeme hovořit o řešeních. V současné době nám stále chybí ten strukturální přístup. To, co se právě děje, to je fungování této společnosti, v ní žijeme. Já nehovořím o prostoru eurozóny. Já hovořím o tomto světě, v něm žijeme, eh, který samozřejmě má propojení a propojí všechny tyto dimenze. Máme tady otázku pochopení. Druhý prvek, to je vnímání, percepce. Máme tady tendenci jakoby, že máme dojem, že dochází k nám k invazi ale v celém světě je na 100 milionů uprchlíků, e, kteří museli uprchnout e, z důvodů, které tady byly již jmenovány, ať už to souvisí s ekonomickou situací nebo s válkou, s oblastí, konfliktmi, ale 9 z 10 z nich nežije v Evropě, ale jinde. Třetí prvek, to se týká trhu práce samotného. Co říkají dnes evropské normy? Citoval jsem je, Evropská směrnice z roku 2013, článek 15, vyzývá členské státy, aby umožnili uprchlíkům přístup na trh práce na základě ale dobrovolné báze dobrovolnému základu. Neexistuje tady vůbec žádná harmonizace, neexistuje tady žádná minimální úroveň možnosti umožnění přístupu. A když tady máme různé ekonomické a sociální kontexty, tak je naprosto jasné, že se nacházíme eh, v rizikové situaci džungle. To znamená, místo, aby se tady Eh, udělá minimální plat a minimální přístup do trhu práce vzniká tady. Vytváří se konflikt mezi dlouhodobě nezaměstnanými úprchlíky a dalšími. Eh, je třeba tady tedy zmíněte příklady dobré praxe. My jsme v Itálii vytvořili celou síť kancelář a eh, to, co jste viděli, to bylo vidět, v jaké situaci se uprchlík situaci nacházejí a kde existuje snaha, aby nedocházelo k různému zacházení s uprchlíky, aby tady jedni nebyli pojednáváni jinak než druzí. A poslední rozlišování mezi imigranty a uprchlíky, to už je dávno překonáno, toto směšování, když tady nemáme dostatečně strukturovaný přístup. Děkuji mnohokrát. A teď Vlámská kancelář pro integraci v Belgii. Prosím, máte slovo. Za prvé bych ráda řekla, že tu zaznělo, že se zdá, že to zjednodušujeme. Já bych ráda tento dojem poopravila. Je pravda, že ta výzva, které čelíme, je velmi závažná. Víme, že 70 eh, kteří, eh, uprchlíků eh, kte, kteří přicházejí do Flander, neumí ani pořádně eh, psát, ale většina lidí přišla proto, aby tu zůstala, proto se jim musíme věnovat a umožnit jim lepší budoucnost. Eh, uprchlíci to následně budou moci E, společnosti vrátit. A proto si myslím, že právě toto je ten první krok integraci. Dotovaná pracovní místa, to byla další věc, která zazněla. My tedy v rámci našeho programu nabízíme zvláštní opatření pro integraci, ale existují i jiná, tak jak to popsal pan Buchval. A personalizovaný přístup je důležitý a nepochybně to platí pro uprchlíky s eh, zdravotním postižením. My se tedy snažíme spolupracovat s nevládními organizacemi, tak abychom lidem se zdravotním postižením umožnili se našich projektů zúčastnit. Nicméně musím přiznat, že jsou tu ještě nepochybně eh, možnosti zlepšení, že ještě máme co zlepšovat. Ráda bych eh, zopakovala, že je potřeba, aby tady tu fungovali odborníci, profesionálové, kteří pracují eh, s uprchlíky. My se tedy snažíme spolupracovat eh, s těmito lidmi i s uprchlíky a proto je tedy potřeba, abychom eh, se snažili koordinovaný přístup, který se bude opírat o skutečnosti, o fakta. Děkuji a Nyní tedy pan eh, Cholevinsky z Mezinárodní organizace eh, práce, expert na migraci. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám nějaké klíčové poznámky, které se budu snažit přednést eh, jako odpověď na otázky, které byly vzneseny. Za prvé, já jsem ve své prezentaci zmínil, že naše opatření se musí tedy zaměřovat na celou populaci, především v těch oblastech, kde je tedy vysoký podíl uprchlíků a to samozřejmě je oblast, kde v Evropě mohou být nápomocny různé fondy, eh, různé další finanční zdroje. Eh, ty náklady jsou poměrně vysoké, nicméně pokud ta integrační opatření na trhu práce jsou přijata velmi rychle, tak to následně tedy může ušetřit eh, čas i peníze. My se musíme zabývat tím, jak tedy řešit situaci v těch nárazníkových zemích, v těch sousedních zemích. Eh, že tam tedy musíme pomáhat, protože bez naší pomoci eh, se tam integrace na trh práce nepodpoří. Pokud jde o rovné zacházení, tak právě MOP naše organizace zdůrazňuje zásadu rovného zacházení a myslím si, že výjimkou není ani zacházení s uprchlíky. E, to se týká minimálních mest, které někdy e, představují určitou potíž z hlediska rovného zacházení, ale jak už jsem řekl ve své prezentaci, zároveň to podrývá práva, mzdy, a pracovní podmínky všech ve společnosti. V posledku by to tedy narušilo a spochybnilo pozici všech. A proto je tedy velmi důležité, abychom toto vzali v potaz a aby ti praktikanti se e, tedy nestali de facto pracovníky pouze za menší plat. Pokud jde o e, poskytování informací, tak jeden z problémů ke kterým dochází tváří v tvář tomu přílivu uprchlíků, ke kterému v Evropě dochází. To jsou, eh, je to tedy dáno tím, že je to spontánní hnutí. To znamená, že reakcí by mohlo být to, že se budeme snažit o organizované e, usazování těchto lidí. E, to by byla jedna možnost, o kterou se můžeme předem snažit a o které členské státy diskutují. A konečně další otázka vytváření legálních e, možností, o kterých hovořila paní Kenge. MOP by ráda zdůraznila, že je potřeba se zaměřit na, té, na ty legální způsoby migrace, a to se netýká pouze kvalifikovaných pracovních sil, kvalifikovaných migrantů, ale také těch domácích, eh, těch lidí, kteří eh, působí v domácí péči. Děkuji. Eh, děkuji a nyní dostane slovo pan zpravodaj, pan Benifej. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já budu stručný, protože budu mít ještě potom příležitost představit ve výboru zprávu, nicméně bych chtěl mít několik závěrečných připomínek po eh, této velmi užitečné diskuzi. Tímto bych chtěl také poděkovat všem účastníkům, jak expertům, tak kolegům. Já si myslím, že zpráva z vlastní iniciativy, na které, iniciativy, na které pracujeme, by měla mít eh, konkrétní cíl. Téma integrace na trh práce uprchlíků bychom měli vidět jak jako výzvu, tak jako příležitost. Měli bychom tam mít konkrétní přesnou analýzu situace a měli bychom také vyjasnit vlastně, o čem hovoříme. A tím bychom se měli dostat ke konkrétním návrhům e, vycházejíce přímo z těch osvědčených postupů, o kterých se hovořilo. To znamená, jde jednak o návrhy, ale také jde určitou konfrontaci s názorem veřejnosti, kterou bychom měli zapojit do této diskuze, ještě tak důležitá. Já si myslím, že je důležité také e, upozornit na určitý horizontální kontext, to už zúrazňovali někteří e, z řečníků. Je to téma, které se týká spousty aspektů evropské i národní legislativy. Musíme reagovat na více frontách. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce ke zprávě k celostnímu přístupu k imigraci, protože e, někteří, kteří vystoupili, potom zdůrazňovali také téma evropské solidarity, Ehm, revizi eh, stávajících eh, předpisů, například Dublinského a tak dále. A to úzce souvisí mimo jiné také s úspěchem strategií, které uplatňujeme pro integraci na trhu práce. Je to téma samozřejmě nejenom práv, ale také povinností, o tom nikdo nepochybuje. Potom máme téma přístupu na trh, to je eh, klíčová otázka. A měli bychom zvažovat návrh reform, protože některé země ani doposud ještě nedodržují takzvanou eh, směrnici o podmínkách přijetí. To znamená, máme před sebou situaci obrovských rozdílů. A to i v oblasti, kde už by eh, rozdíly být neměly, to, protože už máme evropské rozhodnutí, to znamená v oblasti, kde bychom měli mít už stejné podmínky pro všechny v jednotlivých zemích. Měli bychom se vyhnout, jak tady zaznělo, eh, používat eh, nebo využívat zdroje, které už jsou vyhrazeny jiným znevýhodněným skupinám nebo dotace, které jsou eh, určeny těmto skupinám, protože nechceme, aby tady vznikala konkurence mezi evropskými občany a mezi uprchlými, uprchlíky, protože to by mohlo ještě podpořit xenofobní a rasistické přístupy. To znamená, potřebujeme rovnováhu a v tomto smyslu evropské politiky hrají velkou roli proto, abychom mohli eh, pozitivně přistoupit k integraci uprchlíků na trhu práce. Mnozí kolegové experti zdůraznili také to, že trhy práce v různých zemích se liší, eh, to znamená, potřebujeme i různé přístupy, které zohlední eh, skladbu pracovní síly a sílu pracovní síly na různých trzích. To znamená, nemůžeme uplatnit jedno řešení pro všechny země. Reforma systému modrých karet jak tady také zaznělo, tak je důležité se podívat na návrh komise, nicméně já si myslím, že i my bychom měli přispět svým dílem. A v každém případě je třeba jednat eh, a zrychlit postupy eh, u zkoumání těch žádostí o azyl. V okamžiku, kdy je jasná možnost, že bude udělena mezinárodní ochrana, tak je důležité okamžitě začít ověřovat dovednosti dané osoby, tak aby mohla být zaintegrována do nějakého procesu. To znamená, ten včasný začátek, eh, rychlý zákrok, rychlý zásah, to je naprosto klíčové pro dobrou integraci. Osvědčené postupy, které zazněly v dnešní diskuzi, jsou určitě užitečné pro mm, evropský přístup a evropskou diskuzi. Není pochyb o tom, že téma slučování rodin je také důležité, je třeba se na to dívat eh, s ohledem na právo na rodinný život a měli bychom eh, volit eh, řešení politická i sociální, která budou udržitelná. A závěrem ještě zdroje. Existuje spousta fondů pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, potom Fond pro azyl, migraci a integraci, Fond pro nejvíce znevýhodněné osoby, a to jsou všechno fondy, které můžeme v Evropě použít. Nicméně je třeba zohlednit, kromě toho, že musíme zajistit větší synergii a koordinaci, tak je třeba eh, řešit věci také na úrovni národních operačních plánů. Často ten čas, který potřebujeme eh, pro to, abychom reagovali na národní úrovni, je velmi dlouhý. A to může vést k problémům. To znamená, měli bychom hledat nová řešení také na evropské úrovni. Závěrem, určitě budeme potřebovat eh, příspěvek expertů a kolegů pro tu fázi změn. Eh, ta by se měla eh, spustit někdy v polovině března. Budeme tedy pokračovat v dialogu a já už dnes chci poděkovat za připomínky, které budou východiskem pro další práce. Děkuji také nám všem za práci. Děkuji. For all your Děkuji vám za veškeré vaše intervence, komentáře, za veškerou práci. Myslím si, že ta diskuze nekončí, že je to spíše možná desátý začátek snah, která, které jsou velmi důležité a které budou i nadále na programu našeho výboru, protože právě pracovní místa jsou způsob, jak integrovat uprchlíky, jak jim umožnit, aby eh, začali nový život v jiné části světa. Ještě se k tomu tedy vrátíme a doufám, že i jiné výbory se budou zabývat touto otázkou a myslím si, že velká většina velká většina je ochotná bojovat za to, abychom umožnili té nové Evropě, aby fungovala za spolupráce s lidmi, kteří jsou odinut, ale kteři, kteří jsou také lidskými bytostmi. Děkuji vám tedy za tuto diskuzi. Budeme o tom diskutovat i nadále, budeme v těch diskuzích pokračovat a určitě máme zájem o to, abychom s vámi zůstali v kontaktu. Děkuji.